Spravodaj žádá o slovo. Prosím, Karl Schlitter má slovo. Děkuji, pane předsedo. No, nejsme tak zvyklí eh, na to tady vypracovávat eh, právní eh, zprávy a teď jsme to učinili. Myslel jsem si, že nejprve to bylo, protože na to nejsme zvyklí a že to bylo obtížné do Eh, dojít k nějaké schodě a ono to je vlastně tím, že toto je trochu ideologická záležitost a bylo obtížné dojít k nějaké schodě, ale máme alespoň dva kompromisní bloky na těch eh, nejkontroverznějších tématech. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za to, že se zúčastnili tohoto obtížného procesu a musím říct, že i když tady máme e, tolik stránek pozměňovacích návrhů, tak to nebude e, tak obtížné, protože buď bude přijat jeden kompromisní balík či druhý, takže myslím, že můžeme klidně začít a uvidíme, jak to bude vypadat dál. Předseda, děkuji za e, tyto inspirující poznámky úvodem. Pozměňovací návrh 30, ten byl nakonec stažen a můžeme tedy začít s pozměňovacím návrhem 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme. Byla to jasná, byl to jasný výsledek odmítnutí, ale zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Eh, hlasování je ukončeno. a návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 86, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ekon 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9, 84, 85, 87, 88 byly staženy. Kompromisní návrh číslo 1 od EPP ECR, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ekon 15 je e, vlastně se vypouští, 92, 94, 95, 96, 97 jsou staženy, 98D 98D od Emilio Mendese pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Stovka, číslo 100, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 101. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ekon 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ano, Karl Schlitter? k e, k těm kompromisům ohledně 5 a 6, článku 5 a 6 můžeme rovnou uh, hlasovat e, elektronicky, protože je dobré znát ty konečné počty a bude to trochu kontroverzní. Navrhuji tedy, abychom k článkům 5 a 6 hlasovali rovnou elektronicky předseda. Dobře, takže můžeme nejprve hlasovat o kompromisních pozměňovacích návrzích. Dobře. E, takže až dospějeme k pozměňovacím návrhům kompromisním, tak budeme vždy hlasovat v tomto případě u této zprávy elektronicky. Takže dvojka, kompromisní návrh číslo dvě, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. A návrh byl přijat 15 eh, ku 12, jeden se zdržel. Kompromisní návrh 19. Ne, to se vypouští. Výborně, to jde pryč. A přesuneme se k pozměňovacímu návrhu 18 od výboru Ekon. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 11 ku 14, 3 se zdrželi. Pekon 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ikon 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ne, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. A hlasování je ukončeno. Návrh byl zamítnut. Kompromisní pozměňovací návrhy 20 eh, od SD a zelených zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 3 od EPP ECR ALDE zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. pozměňovací návrh eh, Econ 21. Mně se ty kompromisy líbí. Takže Econ 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ekon 22. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 90 Emilio Menendez. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 4 EPP ECR zahajuji hlasování. Všechny kompromisní pozměňovací návrhy budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování a návrh byl přijat. Kompromisní pozměňovací návrh 21 je nepřípustný. A teď 21 od zpravodaje. Kdo je pro? 21 od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 5 od EPP ECR ALDE zahajuji hlasování. A hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat. A je před námi kompromisní pozměňovací návrh 23 SD a zelení. Zahajuji hlasování. Kompromisní pozměňovací návrh 23. Hlasování je ukončeno. A návrh byl zamítnut. 13 15 nikdo se nezdržel. Šestka, kompromisní návrh od EPP ECR ALDE. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat. A před námi je Ekon 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ekon 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 7 EPP ECR. Kdo je pro? Zahajuji hlasování elektronicky. Kompromisní návrh číslo 7. Končím hlasování. A návrh byl přijat 15 k 13. Kompromisní návrh 8. EPP ECR. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat. Sto osmdesát jedna, eh, pardon, 189 pro, proti eh, návrh byl zamítnut. Kompromisní eh, pozměňovací návrh 9 od EPP ECR. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno a návrh byl přijat. Kompromisní pozměňovací návrh 10 od EPP ECR zahajují hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat 17 11. Pozměňovací návrh 124, ne 24, tak eh, kdo je pro, proti, zdržel se Návrh byl přijat. Zkontrolujeme. Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 24. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 197. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnuto. Pozměňovací návrh 11, kompromis, zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 26 od zpravodaje, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 28, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ekon 31, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 208, kdo je pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. 208, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 12 EPP ECR zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je ukončeno a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 209, eh, kde pro, kde proti. Zamítnuto. A teď body úvodních ustanovení. Ekon 1, pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ekon 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 13 EPP ECR ALDE elektronicky. Hlasování ukončeno a návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 40, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 43, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 44, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Co jsem řekl, říká předseda. Ne, bylo to zamítnuto, omlouvám se, říká předseda. Ekon 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ano, zkontrolujeme elektronickým hlasováním. 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Omlouvám se, říká předseda. Prosím, zvedejte ty ruce, kolegové. Ekon 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 41, kde, pardon, omlouvá se předseda 51 pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme to elektronicky. Elektronické hlasování o 1.50. Asi potřebujeme pauzu. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno a návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 52 a 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ekon 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 55D. Kdo je pro? Kdo je pro? 55D. Proti? Zdržel se? Přijato. Ekon 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 14. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat. Kompromisní pozměňovací návrh 15D, kdo je zahajují hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat. Kompromisní pozměňovací návrh 16. Zahajuji hlasování. Kompromisní pozměňovací návrh 16. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. A návrh byl přijat. Šestka od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobře, se, zamítnuto, sedmička, e, zamítnuto, 77, 78 a Ekon 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Přijato. Osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A teď konečné hlasování o návrhu takto eh, upraveném zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat. A teď e, hlasování o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování elektronické. Končím hlasování. A Návrh legislativního usnesení byl přijat 15 hlasy proti 13, nikdo se nezdržel. Takže jak budeme postupovat v tomto případě? Půjdeme rovnou do jednání s radou a nebo předložíme e, pozměňovací návrhy plenárnímu zasedání. Vyslechněme si našeho zpravodaje Karla Šlitera. Eh, protože tady celá řada hlasování byla velmi těsná, myslím, že by bylo dobré hlasovat ještě o pozměňovacích návrzích eh, na plenárním zasedání, jinak by bylo dost obtížné eh, ta jednání s radou udržet na úzdě, vzhledem k tomu, že tady bylo hodně hlasování velmi těsných. Předseda, budeme tedy hlasovat elektronicky, kdo je pro stanovisko zpravodaje, to znamená, abychom Eh, postupovali tak, jak řekl, zahajuji hlasování aby se tedy jednalo eh, nejprve o hlasování na plenárním zasedání. Kdo je pro zpravodaje, kdo proti, zahajuji elektronické hlasování. Hlasování je ukončeno a stanovisko zpravodaje bylo velmi silně podpořeno, 26 hlasů pro, 2 eh, se zdrželi, nikdo proti. To znamená, že pozměňovací návrhy budou předloženy plenárnímu zasedání. Děkuji a blahopřeji zpravodaji. Ano, kolega Kaspary. Vážený pane předseda. Dejte slovo řečníkovi. Vážený pane předsedo, já bych zde po hlasování velice rád podal své vysvětlení hlasování. Chci říct, že před dnešním hlasování eh, tisk informoval o této složce, například došlo k interview, eh, které dal pan zpravodaj eh, Complete Europe a, a já bych chtěl citovat z tohoto článku. Takže zpravodaj je obviněn tedy byl, byl požádán o vysvětlení, jak je to s tím E, placením za prosazování určitých pozměňovacích návrhů. E, mně se stá, že to je tragické, i když některé pozměňovací návrhy jsou protlačeny díky lobistickým skupinám, které ovšem e, nebyly placené, je třeba aby jsme si uvědomili, že tady je velký tlak z různých stran. Ovšem lobbyismus není něco, co by vlastně tu naší politiku tolik ovlivňovalo. Problém je v tom, že se o politice nediskutuje na veřejnosti. A milí kolegové, já bych tomu chtěl podat určité vysvětlení. Myslím si, že jsem velice mírný člověk a my všichni zde jsme eh, svobodně zvolení poslanci a dokud eh, nás na to nikdo neplatí, tak jsme, máme svobodu v tom si zvolit, s kým se setkáváme, o, kom, o čem hovoříme, s kým a tak dále. Každý může zcela svobodně podávat pozměňovací návrhy, nezávisle na tom, zda si je vypracoval sám, či zda je pro něj vypracoval někdo jiný. Další věc, neexistují dobří a zlí lobbysté. Každý, který otevřeně říká, odkud přichází a kdo ho zaplatil, má nárok na to v demokracii, aby byl vyslyšen. Za třetí, naším úkolem v parlamentu je, abychom se postarali o vyvážení různých zájmů. To jde pouze v případě, když znám zájmy různých uskupení a lobbysté, nezávisle na to, ať pochází z odborů, z podniků či nevládních organizací, jsou v tomto procesu důležité. Dále pan Schlitter eh, ve svém interview dal na stejnou úroveň demokratické vlády členských nádů s takzvanými zlými lobbysty. Já si myslím, že toto je. Ne, není to opravdu dobré, je to neslíchané, protože to jsou demokraticky zvolené vlády a další věc. Když eh, zelení poslanci tímto způsobem hovoří proti lobbyzmu a proti přebírání pozměňovacích návrhů, to je něco takového, jsem zde opravdu ještě nikdy nezažil. Dobře, eh, Vzpomínám si například na hlasování v ITRE a dalších výborech, kde byly eh, v doslovném dnění přejaty pozměňovací návrhy například organizací jako je Greenpeace a tak dále. Chci říct, když pan Schlitter nic při hlasování nezíská většinu pro svou politiku, tak to je pravděpodobně díky obsahu a není to z důvodu dobrého či spadného lobbyzmu. A chci říct, že v demokracii je zcela normální, aby skupina, kterou volilo asi 5 evropských občanů, prostě ne vždycky získala většinu. Děkuji. Thank you. I think that has a right to be heard. Takže předseda, eh, kolega má právo být teď vyslyšen. Kolego Schlitter, máte slovo. Ano, všichni teď souhlasíme, že předsednictvo vytvořilo skupinu, která se bude lobbyismem zabývat a já to vítám. Já nemyslím, že bych řekl něco tak zvláštního. Myslím si, že nevyváženost mezi lobbyisty je opravdu něčím nebezpečným. 82, 83 lobbyistů lobuje za hospodářské zájmy, takže toto je nevyvážené eh, postavení eh, vůči ostatním lobbyistickým skupinám. Eh, všichni souhlasíme s tím, že je zapotřebí zapotřebí více transparentnosti. Tady to musíme posunout, na tom jsou, se shodneme a pozměňovací návrhy od lobbystů, se kterými nesouhlasíte, se vám budou zdát špatné. Já to činím stejně. Víme dobře, že pozměňovací návrhy v značné míře jdou od lobbyistů. Ehm, možná, že to je špatné nebo dobré, ale hlavně by to mělo být vyvážené. Pokud e, jsou, e, je velká skupina lobbystů, kteří prosazují zájmy jednoho typu, tak tam tkví to nebezpečí. A je to logický důsledek. Pokud máte e, peníze, tak máte možnost víc více e, lobbyistů v Bruselu a pokud to není transparentní, tak je to problém. Ale teď jsme se shodli, že to transparentnější být musí, to je dobré, takže uvidíme, jaké návrhy přijdou z této e, skupiny, která byla ustanovena a možná, že se na něčem dohodneme. E, a teď máte svobodu vlastně cokoliv, čímkoliv se inspirovat, cokoliv přebrat od různých lobbystů. Ale pokud je to nevyvážené, pokud ty zájmy nejsou stejným způsobem prosazovány, pokud různé zájmy nejsou stejně intenzivně prosazovány, tak pak je to pro mě problém. Pokud je to netransparentní, tak lidé nevědí, odkud přicházejí ty myšlenky, o kterých pak tady e, diskutujeme. A v tom vidím strukturální problém. Ale myslím si, že transparentnost vyřeší celou řadu otázek. Takže já jsem mm, spokojen s tím, že se lobbyismus bude diskutovat. Určitě ano, ale v této eh, složce jsem prostě v tomto tématu jsem neviděl nevyváženost. Eh, prostě neviděl jsem nikdy tak velkou nevyváženost eh, jako v tomto jednom případě. Prostě eh, proto jsem to musel říct. Já jsem se zabýval celou řadou otázek, které se týkají životního prostředí a bylo to třeba někdy nevyvážené, ale tady prostě jsem musel hledat, abych našel nějaký protihlas proti té velké skupině, která šla jedním směrem. Myslím si, že to zase není až tak zvláštní hlasování vyjednávání. Ale co je hlavní problém, je nedostatek regulace lobbyistů. A to eh, je něco, na čem se všichni jsme se shodli. Máme teď tu skupinu, která se tím bude zabývat a tak dále. Předseda, eh, ano, byla tady vyslechnuta protistrana, je to zajímavá diskuze, ale není eh, teď pro ní tady místo a neo, neotevřeme tady diskuzi. Já nebudu tady otevírat diskuzi k tomuto tématu a už teď nedám slovo nikomu k této věci místo předseda tady jde o důvěryhodnost tohoto hlasování. Je předseda a místo předseda se přehlušují. Já spochybňuji tohoto, toto rozhodnutí. Ne, omlouvám se, já spochybňuji, kdo chce otevřít teď diskuzi k této otázce. Kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky. Kdo je pro to, abychom teď k této otázce eh, tady a teď otevřeli diskuzi? Zahajuji hlasování. Takže diskuze je otevřena 14 13. Je tedy otevřena diskuze bez omezení.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 ale myslím si, že bychom neměli příliš dlouho diskusovat, eh, především se zohledněním nedávných událostí, které se odehrály tady ve sněmovně, kde se ukázalo, že část kolegů se nechala ovlivnit lobbyisty eh, za peníze a to je nesmírně důležité téma, které může skutečně eh, ohrozit věrohodnost a podkopat věrohodnost lidí a důvěryhodnost eh, nad prácí této složky. Dovolte mi, abych řekl, během celého řízení jsme byli osloveni, když říkáme my, tak myslím taky sebe osobně, obrátila se na mě řada institucí a um, uspořádal jsem naprosto veřejné diskuse kde se účastnili zástupci minimálně tří institucí, které zastupovaly hospodářství. Eh, zástupci členských států byli také přítomní. Já jsem je pozval, abych se v rámci otevřené diskuse, veřejné diskuse od nich o, dověděl jejich názor. A díky tomu jsem si mohl vytvořit i já sám svůj vlastní názor o jejich mínění a proto jsem byl také schopen se dobře připravit na hlasování. Pozměňovací návrhy, které jsem podal, zobrazují můj názor a nikoliv názor lobbystů, s kterými jsem se sešel. Pane Šlutere, vy jste prohrál při hlasování a proto chápu, že jste zahořklí, i zejména proto, že jste zpravodajem k tomuto tématu, ale nemáte právo jakýmkoliv způsobem spochybňovat celý průběh tohoto postupu. A to vedlo k tomu hlasování. A Možná ještě jednu poznámku. Já si vzpomínám na jedno z prvních zasedání se stínovými zpravodaji, které jste zorganizoval, eh, kde se účastnil také advokát, kterého jste pozval vy, či právník, kterého jste pozval vy a musím se přiznat, že jsem nechápal, jakou roli tenkrát advokát eh, nebo jeho účast hrála na této poradě. Měl jsem dojem, že to bylo poměrně originální řešení, ale Nikdy jsem prostě nespochybňoval vaše dobrou vůli. Není pravda, pane Šlujtere, že existují dobří a špatní lobbyisté. Buď budeme hlasovat podle našeho vědomí a svědomí, a podle našeho názoru, anebo budeme hlasovat v zájmu někoho jiného, ať už z jakéhokoliv důvodu. A rád bych vám řekl, že především v souvislosti s současnými událostmi v Evropském parlamentu, kdy pochopitelně podporujeme to, co inicioval pan prezident Buzek. Jedná se o zřízení jasného etického kodexu, podle kterého bychom se měli řídit, abychom také mohli definovat, jak by měly lobbyistické skupiny pracovat. Je nutno tady vytvářet transparentnost a vaše poznámka se mi zdá být naprosto nemístná. Děkuji, předsedo. Já jsem byl v situaci jako stínový zpravodaj, kdy jsem před sebou měl velice komplexní zprávu a e, nikdy, co se pamatuju, jsem ne, e, měl jednání e, s žádnými zástupci e, průmyslového sektoru. Měl jsem prostě velmi schopného spolupracovníka. E, a e, spolupracovnici a šel jsem cestou, e, kterou mi ona prostě doporučila na základě svých e, rešerší. Ano, dalo by se říct, že to bylo prostě určité lobování, ale jinak bych nebyl schopen přijmout rozhodnutí, které jsem přijal. A musím říct tady Pablovi, Zalbasovi, během dohody s Koreou o volném obchodu, Eh, jsme eh, s Pavlem se setkali se všemi zúčastněnými eh, stranami. Víte, já vás mám rád jako člověka, ale v tomto případě se milíte každý eh, jednotlivý poslanec by měl mít dostatečně zdravého rozumu, aby se rozhodl, zdali lobování je správné či nikoliv a jaké je správné či nikoliv. Ale bez eh, lobbystů bychom nevěděli, co průmysl chce či nechce, potřebuje či nepotřebuje. A myslím, že Pablo se mnou bude souhlasit, že v případě korejské dohody o volném obchodu bychom bez nich vůbec nemohli přijmout rozhodnutí. A to bylo naprosto zásadní pro to, aby ta zpráva mohla dál jít. Bylo to naprosto zásadní bez eh, podpory Eh, průmyslového sektoru bychom to prostě nezvládli. Omlouvám se, Karle, ale eh, já eh, jsem šel prostě cestou té mé spolupracovnice a cestou mé frakce a nikdy jsem se nesetkal s žádným lobbystem, ale prostě potřeboval jsem nějakou radu, protože to bylo velice komplexní. Další kolega, prosím. Chtěla jsem jenom říci, že tato diskuse se mi zdá být prostě velice nevděčná, nepříjemná. Myslím si, že všechno, co se stalo v Evropském parlamentu, je prostě eh, naprosto kalamitní aféra pro věrohodnost Evropského parlamentu a pro věrohodnost eh, naše, naší sněmovny. Eh, eh, je třeba, to prostě dává, eh, to vlastně zesměšňuje práci parlamentní. Myslím si, že je třeba jít daleko dále, než co v současné době navrhl pan, pan prezident Buzek myslím si, že celý svět se bude ptát, zda toto hlasování bylo spravedlivé nebo nespravedlivé, zda poslanci skutečně dělali svou legislativní práci, anebo že byli v uvazovkách pod vlivem. A e, to všechno je prostě unavné, vyčerpávající a domnívám se, že by bylo lepší, e, kdybychom skutečně e, se zhodli na radikálních opatření, co se týče by Nemáte-li důvěru v jednu či druhou skupinu, ale já si rozhodně nepřeji, aby e, ta e, špatná pověst zůstala vyset na celou naši instituci. Já budu velice stručný. Tři věty. Za prvé, my jako strana jsme vždycky připraveni naslouchat lidem, kteří jsou informovaní, ale řekl bych, že zároveň celá řada těch nejvíc informovaných budou lobbysté, eh, kteří zastupují prostě určité specifické zájmy dost dobrý příklad eh, eh, byl v tom případě hlasování o střelných zbraních. Ve volebním okrsku, který zastupuji, je prostě e, velmi rozvinutý e, průmysl e, střelby ptactva. Lidé tam jezdí z jiných zemích i ze zámoří a je tam samozřejmě o toto veliký zájem. Je to zrovna v oblasti, kterou zastupuji. Lidé tam prostě mají své osobní zbraně pro prostě užití a právě u tohoto, dalo by se říct, sportu či zábavy a proto tyto věci velmi sledují. Chci říct jedno, vždycky bychom měli e, neopomíjet zájmy e, těch lidí, kteří nejsou zastoupeni lobbystickými skupinami. A kromě toho, my jsme prostě středopravicová strana e, pro podnikání, pro obchod, pro prostě prosazování podnikatelského ducha. A řekl bych svým kolegům ze středopravých stran, středopravicových stran, aby si uvědomili, že regulace je většinou nakloněna velkému biznesu a e, nepřátelská vůči malým podnikům. A velké podniky jsou většinou dobře zastoupeny lobbyisty, zatímco malé a střední e, ne tak často. Možná, že bych se měl zeptat svých kolegů, zda by byl tak laskavý a toto ne opomíjeli. Děkuji. Chtěla bych eh, říct si pouze učinit takovou krátkou poznámku. Tato diskuze je tak stará jako tento parlament. Pan Schlitter v této zprávě, do této zprávy investoval mnoho práce a měl by nechat eh, ostatním kolegům svobodu také do toho investovat práci. Ale upřímně řečeno, myslím si, že u hlasování ta strana, kterou nezastupoval pan zpravodaj, prostě vyhrála, i když těsně. A proto si myslím, že je zcela logické, kdyby nyní pan zpravodaj řekl ve světle tohoto výsledku, e, mám pocit, že e, se s tou zprávou již nemohu identifikovat a proto tuto zprávu vlastně odevzdávám, se jí vzdávám. Já si myslím, že toto by byla dobrá cesta, že by mohl pan Šlitr jít do sebe a toto si zvážit. A Kolego, chcete na to reagovat? E, Já jsem si myslel, že bych na to eh, reagovat měl, i na tu poslední otázku. Prosím, eh, já musím říct, že jsem navštívil i jiného člena, který zorganizoval eh, ranní lobbying. Eh, to není nic zvláštního, že se věci eh, takto organizují. A s kolegou Dartmutem nesouhlasím. Tady není nerovnováha pouze ekonomi- mezi ekonomickými a, či souhlasím, pardon, není nerovnováha pouze mezi ekonomickými a neekonomickými zájmy, ale také mezi velkými a malými podniky. Prostě Eh, eh, lobbyisté představují užitečnou investici, jinak by do nich podniky neinvestovaly. A je tady v cílem prostě ovlivnit eh, ten rozhodovací mechanismus. Ne vždy ze, špat, ze špatných důvodů. Prostě pro eh, drži, podílníky, pro akcionáře je to ekonomicky eh, odůvodnitelné, že eh, podniky dávají peníze do lobbyistů. A pokud pouze jedny zájmy jsou, zodpo, jsou reprezentovány hospodářské, tak to je prostě nedobré. Před několika lety jsme měli takovou studii o směrnici o FDIs a zjistili jsme, že 95, 96 eh, vlastně těch pozměňovacích návrhů má svůj původ eh, v průmyslovém sektoru a ty ostatní zájmy byly eh, prostě pouze zastoupeny 4% těch pozměňovacích návrhů a to už představuje problém. Já to pro mne jako pro politika vnímám jako problém. Kolega Sturdy řekl, že prostě nebudeme vědět, jaký je ekonomický důsledek určitých norem pro podnik a pro potřebujeme to vědět, ale my potřebujeme vědět eh, i o dalších eh, důsledcích, nejenom ekonomických, ale o důsledcích pro životní prostředí, pro sociální eh, situaci a tak dále. A musíme to zjišťovat sami, protože tyto zájmy nejsou zastoupeny, ty totiž nemají peníze. Takže my sami musíme investovat. Například eh, my to eh, opravdu eh, sledujeme z vlastních peněz. Jeden z mých spolupracovníků je prostě tímto pověřen. Nevím, jak to řešíte vy ostatní, každý má asi svůj způsob. Problém je ten, že máme hodně práce, jsme velmi zaměstnaní a potřebujeme získávat informace mimo tento parlament a potřebujeme k tomu vydávat peníze a čas. Ale hospodářské zájmy ty přicházejí sami za námi, ty nám to podávají na talíři a pak je to prostě nevyvážené. Pokud to bude takhle nevyvážené nadále, tak naše rozhodnutí nebudou optimální. Já v tom vidím, opakuji, strukturální problém. Myslím, že jsem reagoval na většinu dotazů, které zde padly. A ještě jedna věc. Kdybyste si opravdu přečetli celý, celou tu citaci eh, kolego Kaspary, tak jsem v tom interview řekl, že problém není v tom, že by poslanci brali peníze. To si myslím, že je skutečně zcela výjimečné. Skutečně mimořádně výjimečné. To není problém v tomto případě. Je to velký problém, ale jinak je to velký problém, ale týká se minimálního počtu poslanců. Je těch skutečně maličko. Nikdo by tady nemohl říct, že to je obecný problém, že poslanci Evropského parlamentu berou peníze. Aspoň doufám, že tomu tak eh, je. Nevím o tom. A ohledně stažení eh, mého jména, uvidíme, jak to s tou zprávou dopadne. Nechme eh, rozhodnout plenární zasedání. A já Eh, jsem chtěl sám, aby se prostě to hlasování zde eh, takto eh, vnímalo jako nutnost hlasovat na plenárce. A ještě něco, pokud někdo se cítil poškozen touto citací, takže kdybyste si přečetli celou, kdybyste si přečetli celý ten rozhovor, tak možná byste měli z toho jiný dojem já, když jsem dělal svoji volební kampaň, tak jsem lobbyismus eh, eh, jmenoval jako jeden ze zásadních problémů v Evropě. Možná, že si myslíte, že to je menší problém, možná, že si myslíte, že to je naopak výhoda, ale já jsem byl eh, zvolen právě na základě své kampaně, kde jsem lobbyismus označil za jeden z největších problémů. Mé voliče to tedy rozhodně nepřekvapilo. Děkuji, předseda, děkuji. Doufám, že to tedy zvládne dostaneme i na plenárce. A teď se přesuneme k dalšímu bodu a tím je bod 15. Jedn, abychom tedy skončili eh, je to stanovisko AFETu o EU jako globálním hráči. Eh, naším navrhovatelem je Jörg Leichtfried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 kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zdržel eh, přijato osmička, pro, proti, zdržel se. To ještě zopakujeme. Osmička pro, proti, zdržel se, zamítnuto. zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování o pozměňovací návrhu číslo 8. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Devítka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Desítka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jedenáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvanáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třináctka. Kdo je pro? Zkontrolujeme oba. Dvanáct. Nejprve zahajuji elektronické hlasování. Pozměňovací návrh 12. Hlasování je ukončeno. Návrh byl přijat. Teď třináctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Čtrnáctka ve třech částech. První část pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuta. Třetí část. Zdržel se. Zamítnut. Amendment 15 in favor. Směňovací návrh 15 pro, proti, zdržel se. Schváleno konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. And the vote is closed. Zavírám hlasování, končím hlasování. Ano, takže přišlo 23 hlasy, 3 se zdrželi, srdečně blahopřeji zpravodajovi. A to je konec našeho hlasování. A teď se dostáváme k 17. K bodu číslo 17 máme tady vzácného hosta. Takže Prosím pěkně, sklidněme se v místnosti. Those leaving the room, please. Prosím pěkně, ti, kteří opouštějí místnost, opustej co nejrychleji a co nejtišeji. A, a ne, nehovořte, prosím, místnosti. Prosím o klid. within the room. Lady and gentlemen, I said... Dámy a pánové, požádal jsem vás o to, abyste zachovali v místnosti klid. So this is an exchange of views with the... Budeme mít výměnu názoru s japonským velvyslancem při Evropské unii, panem Nabutakem Odanem. Vážený pane velvyslanče, kde jste? Yes. Hi. Um, nice to have uh, to meet you again. Těší nás, že se s vámi ovšem opět shledáváme. Rád bych vám řekl, že tento výbor držel minutu mlčení na předchozím zasedání eh, pro připomenutí mm, obrovského lidského utrpení a neštěstí, ke kterému došlo na základě katastrofy, která postihla Japonsko před měsícem. Jsem si jist, že my všichni sdílíme eh, s vámi hluboké sympatie, cítíme s vámi a s japonskými úřady a s japonským lidem v tomto okamžiku, kdy je to tak eh, nutné. Um, two months away from the EU-Japan summit, zhruba dva měsíce před summitem mezi EU a Japonskem, kde se mimo jiné budou také diskutovat obchodní vztahy Japonska a Evropské unie. Evropská komise, Evropská unie vyjádřila názor, že by se, že by bylo možné se vyslovit pro zahájení jednání o zóně volného obchodu a uzavření dohody o volném obchodu. A to je záležitost, kde bychom se rádi dověděli také více od vás. S ohledem na to, jaké perspektivy vidí v tomto ohledu sam přípravy sametu japonská strana. Takže ještě jednou srdečně vítejte, máte slovo. Thank you, uh, Professor Moreira. Uh... Děkuji, pane profesore eh, Moreiro, předsedo eh, výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu, za vaše případná slova. Eh, vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, členové Výboru pro mezinárodní obchod, jsem rád, že zde dnes mohu s vámi diskutovat o významném tématu evropsko-japonských obchodních vztahů. Chtěl bych poděkovat tomuto výboru za jeho soustavný zájem o Japonsko, který eh, také eh, vlastně je eh, důvodem, proč plánujete v druhé polovině roku cestu do Japonska. Japonsko a Unie sdílejí určité hodnoty, jako je pluralitní demokracie, právní stát, svoboda slova a další občanské svobody. Spolupracujeme v celé řadě oblastí, například v oblasti boje proti piráctví, e, na, e, v vodách Somálska. E, rovněž se podílíme na instruktáži eh, policejních sborů v Afganistánu, na řešení eh, pohraniční situace v Tadžikistánu, na celé řadě eh, civilních misí CSDP a také jsme součástí pomocných sborů Pegas ve Středním východu a v palestinských eh, územích na eh, Haiti, Japonsko a eh, Evropská unie spolupracovali při řešení důsledků obrovské živelné katastrofy a teď na obnově země. Japonsko i unie jsou zásadními hráči v globálním obchodu. Podporujeme také agendu VTO v rámci Doha a jsme proto, aby jednání dospěla brzy k závěru. Japonské investice do 27 členských států unie velmi jasně ilustrují silné bilaterální vztahy s Evropskou unií e, přímé zahraniční investice z Japonska do Evropské unie činí 140 e, e, miliard eur a to za rok 2009, což je 15krát více, než jsou investice z Koreje a 23krát více než investice z Číny. Pokud se podíváme na nedávné investiční toky směrem k Evropské unii, tak hodnota investic z Japonska je mnohem větší než investice z těch dvou výše jmenovaných azijských zemí. V současné době e, je na evropské, e, na unijním území více jak 3300 japonských e, společností, firem, které vytvářejí přes 400 tisíc pracovních příležitostí. Evropská unie je největším příjemcem přímých zahraničních investic z Japonska a v tomto směru je to na stejné úrovni jako Spojené státy. Co se týče EFSF, Eh, to znamená European Financial Stability Facility, která byla zahájena Eh, jako systémem obligací v 25. ledna letošního roku, tak Japonsko si nakoupilo 20,5%, to znamená asi 1 miliardu eur z celkového objemu 5 miliard eur. To je nepochybně i eh, proto, eh, a nepochybně i proto bylo toto hnut, tento posun z Evropské unie díky Japonsku velice úspěšný. Nedávno bylo také uzavřeno uzavřena celá řada dalších podnikatelských smluv s cílem nakoupit evropské výrobky, konkrétně eh, Skymark Airlines v eh, Toulouse podepsali smlouvu na nákup čtyř Airbusů A380 E, z možností dalš, dodávky dalších dvou těchto letounů. Kromě toho A&F Aviation, které patří, e, která patří především letecké společnosti All Nippon Airways, e, podepsala dohodu o dohodě budoucí na pronájem deseti Airbusů A320 s možností dalších pronájmů. V železničním sektoru německý výrobce Knorr Bremse dosáhl dohody s s JR East, velkou japonskou železniční společností, a bude dodávat brzdové součástky do eh, nejnovějších vysokorychlostních japonských vlaků. Japonsko a e, Evropská unie mají také těsné vztahy v řadě dalších oblastí, ale stále je tady velký nevyužitý e, potenciál v oblasti obchodu a investic. Myslím, že dohoda o e, hospodářském partnerství, takzvaná EPA, by byla velice nápomocná. Uzavření této dohody by bylo velmi užitečné, protože ona pokrývá celou řadu oblastí, včetně takzvaných tarifních a netarifních opatření. Tím, že bychom takovou tu dohodu o uzavřeli, tak bychom mohli také očekávat další spolupráci v takových oblastech, jako je nová gen, no, no, no, vozidla nové generace, elektrická vozidla a náhrady za, ne, za vzácné e, suroviny. Eh, myslím, že si dobře ještě eh, pamatujeme, jak nedávný nedostatek těchto vzácných surovin, eh, dodávek v těchto vzácných surovin velice zásadně ovlivnil podnikatelskou a průmyslovou sféru. Po střednictvím posílení hospodářských vztahů skrz EPA bychom také vlastně byli mnohem aktivnější v naší spolupráci a zvýšila by se vzájemná důvěra, což by nepochybně se pozitivně projevilo zaměřilo na spolupráci mezi Japonskem a Unií i v oblasti politické a bezpečnostní. Můžeme také očekávat eh, silnější spolupráci v důsledku takovéto podepsané dohody v oblastech, jako jsou klimatické změny a ochrana životního prostředí. Prosím, zaměřte se na eh, dokument Why Pursuing Japan EU EPA, eh, který je vám rozdán v rámci, vzhledem k těm všem e, skutečnostem je Japonsko velice oddáno myšlence e, silnějšího hospodářského partnerství s Evropskou unií. E, japonští podnikatelé mají velká očekávání v tom smyslu, že jednání o EPA budou zahájena. Vím, že některé hlasy mezi japonskou podnikatelskou sférou se domnívají, že by bez takovéto dohody mezi Japonskem a Unií lidí bylo dobré se přesunout do jiných zá, e, zemí, kde je pro, příznivější podmínka pro investování, kde jsou příznivější podmínky pro investování a e, protože e, zatím tyto japonské podniky vnímají, že podmínky uvnitř, podniky vnímají, že podmínky uvnitř Unie jsou diskriminační. Poté, co vstoupila v platnost dohoda FTA mezi Unii a Koreou. Já bych chtěl ještě říct, že k těmto jednáním je třeba připomenout, že to není pouze věc Japonska. Je tady společný dopis z e, představitelů devíti členských států Unie e, na radu, Evropskou radu 18. března. E, závěry v březnu, z března 2005 e, ukazují, že jsou tady silné a pozitivní, e, silná a pozitivní stanoviska. Takže by bylo opravdu dobré, kdyby se tato jednání o EPA Japonsko Evropská unie započala, jak také ukazují výsledky veřejné konzultace, kterou vedla Evropská komise. Valná většina respondentů volá potom, aby tady byla těsnější a posílená spolupráce nebo hospodářská integrace prostřednictvím eh, dohody o ekonomické integraci EIA, což odpovídá ambicioznímu a vyváženému typu dohody o volném obchodu po e, dohodě na summitu v roce 2009 Japonsko a Evropská komise začaly pracovat na několika specifických netarifních otázkách. To je takzvaný odstavec 34, a, e, který se zabývá e, čtyřmi oblastmi zájmu pro Evropskou unii a třemi oblastmi zájmu pro Japonsko. My jsme dokončili jednání na počátku tohoto roku a dohody začaly být uplatňovány. Na základě těchto zkušeností a také ve světle přípravy samitu letošního roku jsme zrychlili e, proces jednání e, skupiny na vysoké úrovni Evropská unie Japonsko, která byla uvedena v chod v loňském roce. A e, Vysocí e, úředníci se mají sejít koncem tohoto týdnu v Bruselu a následně bude ještě e, organizováno jednání ministrů před summitem. Hospodářská partner, e, dohoda o hospodářském partnerství Japonsko-Evropská unie by byla výhodná pro obě strany a Japonsko se aktivně zapojí do jednání ve všech oblastech. Nejprve se bude zabývat také netarifními opatřeními a netarifními bariérami, včetně těch 27 opatřeních, eh, které označila Evropská unie jako zásadní. I zde nový mechanismus vytvořený v Japonsku. Vytvořila se jednotka pro obnovu Government Revitalization Unit, kterou, eh, které předsedá a nad kterou dohlíží předseda vlády. Ta již začala pracovat a rozhodla, že tři z eh, všech žádostí Evropské unie musí být řešeny. To znamená, je to Eh, je to wholesale liquor licensing, to znamená licence na tvrdý alkohol v oblasti velkoobchodu, eh, zoning on automotive service shops eh, a třetí oblastí jsou potravinové přídatné látky. Za druhé, co se týče tarifů, je třeba vzít v úvahu citlivost obchodu a některých produktů. Prostřednictvím jednání Japonsko bude i nadále tedy půjde cestou Eh, toho partnerství na vysoké úrovni v hospodářské oblasti. A abych byl konkrétní, Japonsko se bude eh, tedy pozitivně zabývat jakýmikoliv za eh, oblastmi zájmu Evropské unie a samozřejmě vezme přitom v úvahu i citlivé věci, citlivé z hlediska vnitrostátní hospodářské politiky a situace. Za třetí, co se týče liberalizace obchodu v oblasti služeb a investic, Japonsko všechna, eh, všechny jednotlivé sektory investic a obchodu v oblasti služeb učiní předmětem jednání, aniž by tady něco předem vyčlenovalo. Vzhledem k úrovni příjmech investic eh, do Japonska, která je nízká, eh, Japonsko přijme opatření, aby podpořilo tyto investice do země na úroveň srovnatelnou s dalšími zeměmi OECD. Za čtvrté, co se týče veřejných zakázek, zakázek je Japonsko připraveno diskutovat opatření nad rámec takzvaného Government Procurement Agreement v rámci VTO a e, diskutovat případné větší rozšíření této tohoto rozsahu. Ohledně železničních veřejných zakázek, tady je eh, možná něco špatně eh, pochopeno, protože národní japonská železniční společnost eh, již neexistuje, byla privatizována a rozdělena do několika nezávislých soukromých firm. Nicméně Japonsko bere na vědomí žádost Evropské unie a také bude iniciativní, aby zorganizovalo konference, které by se, kde by se prostě zúčastnili i firmy a podniky spojené s železničním průmyslem, tak, aby se s nimi Evropská unie mohla seznámit a aby se e, evropské podniky dostaly na trh veřejných zakázek v této oblasti. Za páté, co se týče zeměpisných označení, Japonsko zlepší svůj systém pro lepší ochranu těchto zeměpisných označení a bude e, se zabývat konkrétními otázkami, tak aby to bylo, e, aby byly zohledněny zájmy jak Japonska a Evropské unie. Japonsko-unijní e, dohoda o hospodářském partnerství e, kterou Japonsko prosazuje, e, bude přinášet významný hospodářský zisk jak Unii, tak Japonsku a to v celé řadě oblastí. Kromě toho Japonsko také přikládá velký význam dohodě o hospodářském partnerství nejenom co se týče obchodu a investic, ale vnímá ji také jako určitý nástroj pro, pro hlubování našich vztahů. A proto eh, premiér Kán a další eh, představitelé eh, se této iniciativě velice věnují. V závěru bych chtěl ještě říct, že velice si vážíme celé řady projevů e, účasti a e, solidarity a pomoci ze strany Evropy po e, zemětřesení a tsunami 11. března v Japonsku. Komisařka Georgieva dodala první dodávku pomoci několika místním komunitám v severním Japonsku. Dohromady to bylo více jak 300 tun eh, materiálu, eh, které eh, byly letecky dopraveny do Japonska. Japonsko si velice upřímně váží solidarity Evropského parlamentu a solidarity evropských občanů a Unie jako takové, e, kteří stojí pevně na straně japonského lidu v tento čas e, velice, e, velice obtížný a bolestný. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, Japonsko by rádo, aby tady existovala dohoda o zahájení jednání o smlouvě o hospodářském partnerství na příštím summitu Japonsko-Unie ještě před létem. Eh, děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane eh, velvyslanče, za to, že jste eh, navštívil náš výbor, za to, že jste se zasadil za zahájení jednání o dohodě o hospodářském partnerství mezi Unií a Japonskem. A teď zahájíme diskuzi se členy našeho výboru. Eh, eh, jsou tady také eh, další, například kolega van Balen, který je předseda naší delegace pro Japonsko. Děkuji, pane předsedo. To, co nám řekl pan velvyslanec, bylo velice zajímavé. Včera jsme měli jednání s komisařem Karlem de Kuchtem a já jsem při této příležitosti řekl, že si myslím, že bychom ohledně EPA měli jednání urychlit. Jsou tady nicméně stále určité přetrvávající problémy, ty bychom měli řešit, ale situace v Japonsku eh, po té eh, přírodní eh, další katastrofě je prostě zde a my bychom neměli ztrácet čas. Je třeba obnovit tu Eh, zasaženou oblast, oblast zasaženou katastrofou. A při této práci by Unie a Japonsko měly spolupracovat a bylo by to velice dobré, kdybychom tady mohli mít dohodu o hospodářském partnerství co nejdřív. Nicméně, to jsem také řekl, je třeba hovořit o netarifních bariérách, ty by měly zmizet, to je velmi důležité, ale zároveň je teď čas jednat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A teď je na řadě kolega Kaspery z EPP. Vážený pane předsedo, vážený pane velvyslanče. I za kolegy ze své frakce bych chtěla vyjádřit eh, hlubokou účast v tom smyslu, že soucítíme s vaší zemí a s lidmi, kterým se stala tak strašlivá katastrofa. Nemám tím na mysli pouze Fukushimu, ale také ty tisíce lidí, kteří ztratili své majetky a možná dokonce i svou vlast. Já bych eh, chtěl říct, eh, že je zde pan Palonco, který je odpovědný za naše praxi s, pro vztahy s Japanskem, se kterým se také mohli hovořit během posledních let. Pro nás je zcela jasné, že Japonsko je důležitým partnerem pro Evropskou unii. Jsem vám vděčný, že jste vyjmenoval celou řadu příkladů a vy jste stejně jako my demokratickou zemí, kde vládne tržní hospodářství, takže si myslím, že zde máme celou řadu společných zájmů a společných eh, bodů pojítek, které nás spojují. Já za svou frakci mohu pouze říci, že si přejeme ještě hlubší partnerství politické, hospodářské i kulturní a momentálně se zaměřujeme zejména na dialog na vysoké úrovni, který, a to je dobře, již existuje celou řadu řad. Přáli bychom si ovšem, aby ten dialog pokračoval trochu rychleji, aby se více zaměřoval na výsledky. A to je takový apel nejenom na nás zde v Evropě, ale i na vás, abychom tak dokázali dospět během příští doby k jasným výsledkům takovéhoto dialogu. Za svou frakci chci říci, že my opravdu máme velký zájem o užší hospodářskou spolupráci. Dokázali bychom si představit dohodu, hlubší dohodu o hospodářském partnerství či dohodu o volném obchodu, ale přejeme si, abychom nejdříve využili možností, které skýtá v sobě tento dialog na vysoké úrovni, aby obě dvě strany eh, se byly vědomy mm, potenciálu pro zlepšení eh, vzájemných vztahů. A proto se chci zeptat, eh, máte pocit, že se nám podaří dosáhnout v dohledné době jasných výsledků v rámci tohoto dialogu na vysoké úrovni, eh, jaké mm, klíčové záležitosti vidíte vy eh, ze své strany a jaké klíčové záležitosti byste si přál, aby my, jakožto evropská strana, jsme zastávali. Dále chci říct, že v říjnu eh, delegace odcestuje do vaší země, budeme hovořit se zástupci vaší země a ve světle aktuálních aktuálního vývoje eh, se chci zeptat, myslíte si, že bude možné uskutečnit tuto cestu, anebo máte pocit, že bychom měli raději se snažit eh, hledat eh, jiné možnosti dialogu a setkávání? Děkuji. Děkuji, David Martin, SND. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl připojit svůj hlas těm, kteří vyjádřili solidaritu a účast. A zároveň také chci říct, že si velice vážím postoje Japonců a toho, jak se osvědčili v těchto hrozných eh, situacích. Samozřejmě eh, je tady otázka eh, diskuze kolem EPA a to zahájit nebo ne, jednání o EPA musí být opravdu postavena na velice jasných hospodářských, eh, ekonomických úvahách. Mám tři otázky k japonskému velvyslanci. Je jasné, že eh, se teď tato otázka, otázka dostala vysoko na eh, seznam priorit Japonska. Eh, zajímalo by mě, proč je tomu tak. Je to možná kombinace určitých faktorů, ale nevím. Někteří eh, lidé říkají, že to je zvlášť k tomu, že byla uzavřena dohoda s Koreou a že Korea má teď, dalo by se říct, komparativní výhodu. Druhý argument je, eh, že teď se Japonsko nachází v Azii v určité geopolitické situaci. Další říkají, že je to proto, že potřebujete pro svou ekonomiku vnější ekonomický stimul Možná, že to je kombinace toho všeho, ale zajímalo by mě eh, eh, to z úst pana velvyslance, proč se tedy ta eh, EPA stala tak vysoce prioritní záležitostí, protože, jak jste sám řekl, ta naše hospodářská spolupráce je na velmi vysoké úrovni, je velmi široká a hluboká, hodně se toho dělá, takže my bychom rádi věděli, jak jsem řekl, co tedy vede teď k tomu, že EPA je tak významná. A potom tom Eh, kolega Kaspary eh, byl, dalo by se říct, téměř zaskočen tím, že z těch 27 netarifních bariér je eh, úspěchu dosaženo pouze, či pokroku dosaženo pouze ve třech z nich a to teprve značně nedávno. Myslím si, že vzhledem k tomu, jak dlouho už se o tom jedná, by tady skutečně měla být nějaká možnost učinit výrazný pokrok. A v této fázi prostě není jasné, zdali tady existuje je na druhé straně takováto míra ambicí v této oblasti. A za třetí, eh, říkáte, pane velvyslanče, ve svém dokumentu, že jste eh, tedy také zapojeni do jednání o partnerství transpacifickém. Z historických eh, důvodů se v posledních 50-60 letech Eh, a Japonci přemykali eh, k spojeným eh, státům. A dá se říct, že tady je určité nebezpečí, že tedy to TPP převáží. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Martin Kazak z ALDE. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ваше превъзходителство, от името на групата... Děkuji mnohokrát. Já bych rád ve jménu naší politické skupiny ALDE a také vyjádřil eh, náš soucit a upřímnou soustrast. A také bychom chtěli vyslovit solidaritu s japonským lidem. Kolegové již to řekli přede mnou. Pro Evropskou unii je nesmírně důležité usilovat a prohlubovat hospodářskou spolupráci s Japonskem vidíme, že Evropská unie i Japonsko se snaží docílit úspěchu při uzavření dohodu, ať už se bude jednat o dohodu o volném obchodu anebo o dohodu o hospodářském partnerství. To je ještě otevřené a vy jste to, pane velvyslanče, vyjádřil sám ve svých slovech. No, také pan komisář Karl de Gucht to řekl včera. E, nyní se jedná především o to vyřešit stávající problémy. Máme, pad zazněly tady tři netarifní překážky, které mohou být odbourat. Ale stejně jako pan Martin, rád bych vám položil stejnou otázku. Jak vypadají vlastně vaše plány v souvislosti s ostatními netarifními překážkami? Kromě toho tady existují ještě stávající problémy například v oblasti veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek. Další otázka. Do jaké míry by japonské zemědělství bylo eventuálně dotčeno takovou dohodou o Evropské hospodářské, hospodářské spolupráci s Evropskou uní. Jedná se také o označování původu a zeměpisná označení, což je pro Japonsko úplně nová koncepce. Domníváte se, že by to mohlo být překážkou pro vyjednávání? Za zelené, prosím. Yes, thanks, Chair. Well, uh, and thank you, Ambassador, for, um, for your uh, informative. Děkuji, pane předsedo, a děkuji rovněž vám, pane velvyslanče, za vaše velice, za váš velice zajímavý příspěvek. Chtěl bych vyjádřit svou solidaritu s japonským lidem a zde mám na mysli i problémy, které máte ve Fukushimě. Dohoda o volném obchodu či nějaká jiná bilaterální dohoda mezi Evropskou unii a Japonskem by mohly vést k tomu, že by byly poškozeny snahy o multilaterální dohody. Japonsko je velice důležité, významné národní hospodářství a toto by vlastně mohlo mít potom negativní dopad na globální obchod. Mohlo by to silněji podpořit odvětvové zájmy. A bylo zde rovněž řečeno, že zájem o takovouto bilaterální dohodu s námi by mohl vlastně pravděpodobně pochází z toho, že došlo k podepsání dohody o volném obchodu s Koreou. Jistě je to jasný konflikt mezi bilateralismem a multilateralismem. Schromáždění VTO o tom přednedávnem diskutovalo a zde se vyslovili pro koncept nejvyšších výhod. Pokud tedy hledáme určitý ideál, tak eh, který by vyplatily pro celý svět, tak potřebujeme nové fungování BTO, jakési nové kolo jednání a rovněž potřebujeme, aby se uznalo, že multilateralismus na základě spravedlivého obchodu je pro veškeré všechny strany to nejlepší řešení. Samozřejmě sledujeme, co se děje ale vyvíjet dlouhodobé katastrofy, promiňte, dlouhodobé strategie na základě aktuálních katastrof si myslím, že není dobrý přístup. Děkuji. A nyní pan Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Také já bych ve jménu naší frakce rád vyjádřil naši solidaritu a účast s japonským lidem, stejně tak, jak to učinili kolegové ve jménu ostatních politických skupin. Domnívám se, že na stávajícím eh, summitu Evropská unie Japonsko eh, se jistě projeví mimořádná účast Evropského lidu v souvislosti s událostmi, ke kterým došlo po zemětřesení a po Fukushimě a jak s tím nakládat. Myslím si, že my v našem výboru tady diskutujeme o spolupráci týkající se vzájemného obchodu, ale náš výbor se snaží nevidět v obchodu samoučelnost, ale skutečně nastolit ehm, přístup politické koherence, a abychom tady ehm, mohli budovat mosty k hospodářské spolupráci a k další spolupráci v dalších oblastech, jako třeba energetická politika, ekologické otázky. A e, to jistě bude také všechno tématem summitu. E, proto se mi zdá zajímavé, že jste hovořil o evropské, o, o dohodě o hospodářské spolupráci a méně o dohodě o volném obchodu. Alespoň to jsem pochopil z vašeho projevu, že je to ve vašem zájmu a proto by mě zajímalo. Jistě v současné době máte jiné naléhavé úkoly. Jak eh, pohlížíte na dialog mezi politikou a občanskou společností eh, na, jak eh, s perspektivou hospodářské spolupráce mezi Evropskou unii a Japonskem, jinými slovy, jak eh, interpretujete očekávání ze strany odborů a eh, občanské společnosti, jak oni pohlížejí na eh, posíl a myslím si, že jsou vše ve přízní ekon a spol- dohody o hospodářské spolupráci. My máme už se tady připomněli, vlastně slyšeli jsme tady lecos o těch překážkách netarifních a já jsem měl možnost se poněkud blížeji zaobírat nejrůznějšími aspekty. Jak pohlížíte vy, a Evropská unie to musí také zít na vědomí, ty různé standardy v souvislosti s odlišným historickým vývojem v obou hospodářských oblastech s ohledem na hledání nových společných přístupů pro zlepšená řešení při čelení globálním výzvám. A tady navazuji na mého předřečníka, jak pohlížíte na současné snahy eh, snažit se uzavřít eh, kolo vyjednávání v doze, protože 2011 by byl takovým rozhodujícím rokem, jaké představy tady má Japonsko a jak by taková posílená hospodářská spolupráce v souvislosti se uh, summitem s Evropskou unii mohla přispět k úspěšnému jednání Doha. Uh, Děkuji. A teď David Campbell z Evropských svobodných demokratů. Pane velvyslanče, i já si dovolím vyjádřit svou účast e, japonskému lidu. Historie E, ukazuje, že Japonsko se vždy dokázalo vzpamatovat po různých e, katastrofách a my jsme s vámi v této obtížné době. Moje otázka zní následovně. E, velice často se říká, že když není stát v nějakém obchodním bloku, cítí se izolován, osamocen. Vy jste třetí největší ekonomikou, byl jste dlouho druhou. Máte pocit, že jste osamoceni a izolovaní? kontrolováni tím, že nejste v něčem, co by bylo ekvivalentní Evropské unii či e, naftě, a nebo naopak e, e, máte tuto svrchovanou situaci, vnímáte ji pozitivně? Děkuji. Předseda, a teď? Pavel Zalevský e, z EPP. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit svým jménem a také jménem pana Jaroslava Valenci, který je naším e, poslancem, stálým zpravodajem e, k Japonsku a který mne požádal, abych tedy hovořil i jeho jménem. My se domníváme, že diskuze zde a otázky zde předložené e, vytvářejí poměrně velmi jasný obrázek o zájmech Evropské unie, o zájmu Evropské unie na tom, aby byla uzavřena dohoda o volném obchodu s Japonskem. A já se domnívám, že e, tedy je naším společným názorem, že tady existují některé velice významné otázky, které musí být e, vylepšeny, e, vyřešeny během těch nadcházejících jednání. Já bych se dovolil o čtyř z nich zmínit. Za prvé, očekáváme, že dospějeme e, ke stoprocentnímu pokrytí té kvóty duty free, co se týče tedy nejenom eh, nápojů, ale také zemědělských produktů eh, obecně. Všichni tady hovořili o netarifních bariérách a asi se shodneme na tom, že je zapotřebí v této oblasti eh, tedy vytvořit alespoň jakousi důvěryhodnou cestovní mapu, ve které by byly postupně tedy řešeny většina těch netarifních bariér. A vy, pane velvyslenče a další kolegové, jste také hovořili o eh, veřejných zakázkách. Já se eh, domnívám, že tady potřebujeme mít na stole víc konkrétních návrhů eh, toho, jak chcete tyto věci řešit, včetně veřejných zakázek v železničním sektoru, který je vlastně uzavřený v tuto chvíli pro zahraniční operátory indikátory. A čtvrté téma je, jsou přímé zahraniční investice. My se domníváme, že Japonsko by eh, se mělo připravit eh, Eh, na to, že bude muset eh, tedy odstranit řadu překážek, které zabraňují přímému zahraničnímu investování. A chtěl bych se závěrem ještě jednou připojit ke kolegům, kteří vyjádřili účast, soucit eh, a hluboký zármutek nad osudem řady vašich spoluobčanů. Děkuji. Děkuji a na řadě Paul Murphy z GUE. Děkuji. I já bych chtěl vyjádřit svou solidaritu s japonským lidem. Myslím, že miliony lidí napříč Evropou byly šokovány a smutní, e, zarmoucení z toho, co <clears throat> se stalo e, z živelné katastrofy a následné katastrofy na nukleární e, elektrárně ve Fukushimě je obtížné eh, diskutovat eh, o e, obchodních e, a hospodářských vztazích e, v tomto světle. Nicméně bych si dovolil pár otázek v této souvislosti položit. Původní pocit japonského lidu byl šok a zármutek, jak z té přírodní katastrofy, tak samozřejmě z té katastrofy nukleární. A pak se tento zármutek vlastně obrátil v hněv oproti, proti nukleární solárním eh, sektoru a bezpečnosti bylo řečeno, že společnost, která odpovídala za Fukushimu eh, už v minulosti několikrát nedodržela požadavky na eh, ty bezpečnostní opatření, takže mě by zajímalo, zda japonská vláda uvažuje o znárodnění TEPCO, což byla tato firma, a jak se staví k stavbě dalších nukleárních elektráren či stavu těch stávajících, protože je zřejmé, že to je je prostě velice nebezpečný zdroj energie, zvlášť eh, k podmínkám, které v Japonsky, eh, Japonsku jsou. A samozřejmě klíčovou, eh, klíčovým důsledkem znárod, případného znárodnění by byla samozřejmě zvýšená bezpečnost, lepší demokratická kontrola a také, invest, také prostě další otázky. Je prostě třeba Eh, investovat do obnovitelných zdrojů a odklonit se od nukleární energie. A eh, pak je to také otázka, proč vlastně ty jaderné elektrárny vznikají na březích eh, moře a další, jak je to s lidmi, kteří museli opustit celou tuto oblast a jsou nozově ubytováni jinde, jak to bude s jejich bydlením, s jejich prací předseda, pan Filner z EPP. Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, podobně jako eh, mý kolegové, abych vyjádřil, že opravdu, eh, opravdu velmi obtížné pochopit ten obrovský rozsah eh, této eh, katastrofy a také její neuvěřitelné náklady. Asi to je skutečně ta úplně nejnákladnější živelná katastrofa v historii lidstva. A chtěl bych hned z kraje říct, že já prostě jsem rád, že na summitu začnou jednání o dohodě o hospodářském partnerství. Byl jsem rád, když jsem viděl ty závěry rady, ale uh, ne kvůli živolné katastrofě, která v Japonsku proběhla. Někteří řekli, že to je důvod sám o sobě, ale jiní zase, že ne. A já myslím, že my prostě potřebujeme růst, je třeba povýšit ty hospodářské vztahy, rozšířit je. To je krok správným směrem. Chci, aby ta jednání začala na eh, letošním japonsko-unijním summitu. To jistě ano, ale eh, mám jednu obavu. Kladu si otázku, zdali, upřímně řečeno, je Japonsko připravené připravené pochopit, že pokud mají být zahájena jednání, tak je prostě eh, tady závazek vyřešit všechny ty problémy. To je seznam eh, eh, určitých eh, požadavků, které jsou jasné. Některé ty věci, jako ty přídatné látky do potravin, automobilový průmysl a další. Volvo, myslím, zahájilo vlastně výrobu Eh, nový, nových vozů, které již eh, automaticky brzdí, pokud zapomenete brzdit třeba na eh, pěších přechodech. A pak je otázka, zda něco takového bude legálně možné prodávat v Japonsku, protože by lidé mohli začít být líní a přestávat brzdit obecně. Takže to jsou otázky, které je třeba řešit. Já chci, aby se tyto věci, aby se o nich jednalo, aby ten summit to začal řešit a E, aby prostě během těch jednání se vyřešily všechny ty e, sporné věci. E, dohody o volném obchodu se prostě používaly také proto, aby se odstranily netarifní bariéry a já věřím, že tomu bude obdobně i s Japonskem a že tedy nebude Japonsko pouze řešit tyto otázky, ale že je opravdu vyřeší. Děkuji. A Teď se táži předseda zdali komise se chce eh, zúčastnit této eh, rozpravy, paní Julie Renard. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jak tady bylo řečeno, eh, i komise se odvolává na závěry Evropské rady z 25. března. Rada potvrdila svou vůli e, se zabývat všemi možnostmi důkladného posílení všech e, japonsko-unijních vztahů a rovněž bylo jasně řečeno, že zahájení jednání o FTA je e, prostě vážná možnost, seriózní možnost, kterou je třeba proskoumat. Japonsko na druhé straně musí projevit vůli e, řešit e, netarifní bariéry a nedostatek e, přístupu k veřejným zakázkám v Japonsku. To bylo také ve středu veřejné konzultace, kterou komise zahájila již v loňském roce. A ne, tarifní opatření a odstranění e, překážek k e, veřejným zakázkám e, představují neustále se obnovující požadavky ze strany veřejných subjektů. Podle stanoviska komise tady musí zároveň existovat stoprocentní liberalizace tarifů a také zlepšení investičního prostředí. Takže, aby bylo jasno, komise bude e, uvažovat o zahájení jednání o e, dohodě, pokud bude ujištěna, že tady prostě je e, opravdu vůle a síla E, na obou stranách e, e, věci řešit. A pokud budou mít obě strany jasno v tom, kam mají tato jednání vést, takže to společné pochopení věcí, to je první věc. A zároveň musíme mít také záruky, že tyto, tato jednání povedou k úspěšnému završení těch klíčových záležitostí, které jsem právě zmínila. Potřebujeme prostě určitý rámec, který by zaručil, že tato jednání budou úspěšná. Jak už tady bylo řečeno, Máme teď čas do summitu, máme před sebou další významné události, je to jednání na úrovni ministrů počátkem května, později ještě v tomto týdnu se vlastně také koná setkání v Bruselu té skupiny na eh, vysoké úrovni. Takže doufáme, že je možno dospět k dalšímu pokroku do doby, kdy se bude konat summit. A doufáme, že těch 27 eh, opatření bude řešeno. Doufáme, že tady budou vytvořeny podmínky pro to, aby bylo možno na samitu rozhodnout o zahájení jednání o EPA, e ale zatím ještě stále očekáváme záruky ze strany japonské e, strany. Děkuji předseda. E, pane velvyslanče, já mohu potvrdit to, co jste nám řekl o dobré vůli a o zájmu Japonska zahájit jednání, prohloubit obchodní a hospodářské vztahy s Unií. Já jsem v Japonsku nedávno byl, ještě před eh, to tím zemětřesením, vlnou tsunami a jadernou katastrofou. A mohu říct, že eh, jde o to být přesvědčen o té politické vůli a odhodlání. E, cítil jsem to tam. E, toto, podporují e, nejenom, toto podporuje nejenom vláda, ale také opoziční strany a také představitelé japonské podnikatelské komunity i evropské komunity podnikatelské v Japonsku, i když tam jsou určité námitky ze strany třeba zemědělského sektoru, sektoru služeb. Zároveň jsem také získal dojem, že veřejné mínění je spíš nakloněné e, těmto, e, tomuto rozhodnutí, které má vlastně historický e, význam pro Japonsko, protože se jedná o, opravdu o zásadní otevření země. Ale, jak víte, Evropská unie má také své e, otázky. Potřebuje e, určité záruky. Potřebuje mít jistotu, že japonská strana je připravená e, na ambiciozní dohodu o obchodu a ekonomice, za druhé Evropská unie je přesvědčena, nebo musí být přesvědčena, že japonská strana je připravena také řešit otázku netarifních bariér. Toto jsou takové předběžné podmínky, dalo by se říct. Jsou velmi e, známé, hovořilo se o nich již často a jsou rozumné. Jinak nemá cenu se pouštět do nějakých jednání, pokud tady neexistuje rozumná e, perspektiva úspěchu těchto jednání. Takže má otázka je tato. Co tedy Japonci do, budouc- do příštího samitu udělají, aby přesvědčili evropskou stranu, že Japonsko myslí vážně to, co Japonsko říká ohledně svého závazku eh, k těm ambiciozním cílům eh, dohody o hospodářském partnerství a o možnosti překonat netarifní bariéry. Máte pocit, že v tom krátkém čase, který nás dělí od eh, japonsko-unijního summitu, budete moci přesvědčit jednotlivé zúčastněné strany zde, že eh, jste schopni dojít k určitému pokroku a že tady jsou rozumné předpoklady k úspěšného uzavření E, takovéto ambiciozní hospodářské a obchodní dohody s Japonskem? Děkuji, pane profesore Moreiro, a děkuji vám za tento e, velice Eh, výrazný zájem o důležitou otázku hospodářských a obchodních vztahů mezi Unií a Japonskem. Čas je omezen, takže já se pokusím reagovat na většinu otázek v takové širší eh, perspektivě. Za prvé, Japonsko a Evropská unie mají velmi obdobné eh, výzvy, kterým musí čelit. Je to stárnoucí obyvatelstvo. A i otázka produktivity. Evropská strategie 2020 o těchto věcech hovoří. A Japonsko má obdobné problémy. Rodí se méně dětí, společnost stárne. Japonsko i Evropská unie mohou být e, přitom výraznými e, silami e, prosperující a mírové společnosti. To jsou oblasti, kde musí obě strany spolupracovat. A v tomto světle Japonsko bude i nadále prostě vnímat Evropu jako zásadního partnera. Eh, toto je partner, který Japonsku může zajistit i svou existenci na světě. Svět je eh, globalizovaný. Japonsko si nemůže poradit tím eh, tak, že se prostě bude izolovat. Tři století v minulosti se Japonsko takto izolovalo a bylo velice v té době Eh, klidné, eh, pokojné a eh, dokázalo v té době výrazně posílit svou situaci. Ale včerejší situace není situací dnešní, dnes je všechno jinak. Je tady i účast ve VTO, v multilaterálním režimu a proto také Japonsko a Evropská unie prosazují uzavření jednání úspěšné uzavření jednání v rámci eh, kola Doha, i když to zatím tak nevypadá. Dá se hovořit dokonce o určité eh, eh, slepé uličce, i když tady zůstá ještě, zůstává ještě drobná šance. E, mezitím e, Evropská unie e, začala s změnou svého stanoviska, začala prosazovat bilaterální dohody, začala nejprve s Koreou a s Kanadou, které jsou jejími velkými partnery, největšími partnery a poté Japonsko a Spojené státy také jsou jejími velkými partnery. Když Evropská unie začala svá jednání s Koreou a Kanadou, tak bylo Japonsko docela překvapené. My jsme se domnívali, že nejlepší zájem pro obchod e, je prosazovat multilaterální přístup, ale pak se prostě stalo, že se logika věcí změnila. Ne nutně v Evropě, ale v celém světě. Bilaterální dohody o volném obchodu začaly být vnímány jako nástroj pro e, E, pro e, usnadňování obchodních jednání, spíš než naopak. A pak se tedy Japonsko tímto způsobem teda připojilo a začalo se rozhlížet po světě. A to je jeden z důvodů, proč teď Japonsko prosazuje obchodní dohodu s Evropskou unií a také obchodní dohody v e, Pacifiku. Premiér Kán na počátku letošního roku řekl, že rok 2011 bude rokem otevření se Japonska 21. století a znovu to e, v Davosu zopakoval. Japonský lid a japonští představitelé si teď dobře uvědomují, že Japonsko e, musí být integrováno do mezinárodního systému. Uvedu příklad. Eh, přímé zahraniční investice v Japonsku jsou poměrně na nízké úrovni. Průměr v OECD, pokud se nepletu, je kolem 40 oproti HDP eh, jednotlivých zemí. V Evropě vzájemné investice mezi členskými státy jsou vnímány jako e, přímé zahraniční investice, takže ty údaje jsou pro Unii vyšší, ale e, pro Japonsko a Koreu je to nižší. My e, musíme mít více přímých zahraničních investic, aby jsme oživili svou ekonomiku. To znamená, že tady je zájem v Japonsku otevřít trh, otevřít zemi samozřejmě, ať se děje cokoliv, tsunami či zemětřesení, tento základní postoj se nezmění. Takže japonč, eh, japonský eh, japonští představitelé by v tomto směru měli dále jednat s evropskými představiteli a dalšími zeměmi. Pak tady zazněly nějaké odkazy na tři oblasti z těch 27 oblastí. Já tady musím něco vyjasnit. Až do letošního roku Evropská unie a Japonsko eh, byly zapojeny do takzvaného eh, postupu podle odstavce 34. Ze strany Unie tady jsou čtyři velké požadavky Eh, jsou to bezpečnostní eh, normy pro automobily, eh, potom jsou to lékařské přípravky, stavební materiál a veřejné zakázky. Toto jsou čtyři oblasti, o kterých se jednalo a dospělo se k uspokojivým závěrům. Tento proces je součástí takového získávání důvěry, vytváření prostředí důvěry aby bylo možné učinit krok e, dál. A pak Unie e, přišla s těmi 27 oblastmi. A přitom Japonsko již reagovalo na tři e, z těchto 27 otázek. Takže je to třeba vnímat jako, že se věci posouvají ku předu. Já vám mohu zaručit, že my se opravdu posunujeme ku předu, že to řešíme. Tři z těch 27 požadavků již byly vyslyšeny. Pak jsou tady další věci, které ještě musím říct. E, například e, ten automobilový e, sektor. Vidíme tady určité údaje, dovozy, vývozy a já musím v této souvislosti zmínit dvě věci. <clears throat> Japonské automobilky mají takovou globální strategii. Mají určitý plán vyprodukovat své Eh, vozy a uvádět je na trh. Proto je tady, proto je to důvodem, že existuje 13 eh, závodů v osmi zemích a jsou tady eh, v cizích státech je tady dohromady 12 center pro vědu a výzkum, výzkum a rozvoj. 1,25 milionů eh, vozů v loňském roce eh, vlastně eh, bylo vyrobeno na evropské půdě. Vy si kupujete u vás v Evropě japonské vozy, vyrobené ale v Evropě. Je třeba si uvědomit, že ty výrobní závody představují 21,5 miliard eur. To je poměrně hodně. A auto a zaměstnáno je tam 136 tisíc osob. A nákup e, dílů představuje z evropských, podnik, e, z evropských závodů představuje 9,3 miliard e, euro zisku pro evropské firmy. Toto jsou věci, které se prostě neobjevují ve statistických údajích, v těch základních. A uh, obyčejní lidé mají takovou představu, že když je japonský jen slabý, tak uh, Japonci prostě nadměrně vyvážejí auta do Evropy. Naopak, ty zprávy, které máme, ukazují, že když byl japonský jen slabý, tak vývozy z Japonska do Evropy se snížily. A když je E, nebo byl japonský jen silný vůči euro, tak e, vývozy nějak rostly. Takže ty vztahy jsou trošičku odlišné, než e, jaký o nich máme obrázek. Japonské firmy mají v Evropě řadu závodů a podniků a drží je tam. Já už nechci v těchto argumentech jít dál. Jenom jsem chtěl zmínit pár věcí e, a tak trochu e, tady zmínit e, skutečnost, že takový ten selský rozum je někdy v rozporu s tím, co, co si někteří myslí. A teď to železniční, ten železniční sektor. Evropané tvrdí, že prostě nelze vstoupit na tento japonský trh. To je pravda, ale když se podíváme na komponenty na eh, dodávku eh, těch eh, náhradních dílů v železničním sektoru, tak Japonsko dovezlo z Francie a Německa komponenty a zároveň je také vyváží do těchto zemí. Ale Japonsko dováží více z Evropy, než tam vyváží v oblasti železničních e, komponentů. Například s Německem, jak to je? No, teď to nemohu najít, ale každopádně vám to mohu e, později e, rozdat chci prostě říct, že se musíme dívat na eh, ten obrázek celkový, eh, vnímat ho v jeho celistvosti, spíš než se zabývat specifickými eh, otázkami. Jednatele, vyjednavači z Evropské komise chtějí od Japonska určité kroky ještě než jednání začne ale já to vnímám tak, že právě ta jednání jsou místem, kdy se začne obchodovat, kdy se napří, napříč eh, hledají eh, přijatelné kompromisy a že při těch jednáních můžeme společně najít vzájemně eh, přijatelné a vyvážené výsledky a také tyto výsledky, eh, vzájemně tedy eh, vyjednané a eh, kompromisní, mohou být předpokladem dalšího rozvoje vztahů. Pokud prostě se něco rozhodne a jedna strana se cítí poškozená, no tak ta dohoda nemůže dlouhodobě trvat. Pak ještě zazněly nějaké odkazy na jaderný sektor. Já osobně jsem toho názoru, že obnova Japonska eh, po eh, zemětřesení a tsunami eh, si bude vyžadovat obrovské náklady, obrovské investice a vytvoří se tady velká poptávka po nejrůznějším druhu produktů. A Teď je zatím ještě příliš brzy na to definovat přesně rozsah škod. Předběžné údaje uvádějí, že 4 až 6 eh, HDP Japonska bude zapotřebí pro obnovu eh, země, ale to ještě musí být potvrzeno. Samozřejmě i Japonci si toto uvědomují a uvědomují se, že pouze otevřený systém může umožnit rychlou obnovu země. A tímhle způsobem také Japonsko může prokázat, že demokratická společnost e, prostě je odolnější a v době krize. Já si velice vážím toho, že evropští občané Evropská unie stojí pevně po boku japonského lidu v těchto obtížných časech. Co se týče důsledků e, tedy zemětřesení, Japonsko bude i nadále poskytovat e, rychlé a přesné informace mezinárodnímu společenství. Co se týče bezpečnosti potravin, tak Japonsko přijalo opatření, aby zajistilo Eh, bezpečnost eh, vytvořilo prostě pro, eh, dočasné normy pro nápoje a potraviny a zajišťuje tedy rozvoz bezpečných potravin do oblastí, kde jsou, kam se uchýlili lidé z regionu. Samozřejmě je tady třeba ještě říct, že e, e, záření, které zasáhlo průmyslové produkty, není toho e, té úrovně, která by byla nebezpečná. To bylo jasně, jasně uznáno a uznali to také mezinárodní organizace. A uchovat obchodní výměny mezi Japonskem a Unií je zásadní pro rozvoj japonské ekonomiky a proto upřímně žádám eh, vás a vaším prostřednictvím dále eh, další eh, strany v Evropské unii, aby nezaváděly nějaká omezení, která by nevycházela z vědeckých faktů. Nemám bohužel čas na to, abych reagoval na všechny otázky. Rád bych tak učinil, ale buď já nebo můj kolega či kolegové eh, vám dodatečně poskytneme všechny informace. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu velvyslancovi za veškeré informace, které nám poskytl, mám tím na mysli i ty písemné, které jsme dostali k dispozici a myslím si, že po této výměně názorů a informací jsme mnohem lépe informováni než dříve. Vidíme, jaké problémy eh, se pojí s možným zahájením vyjednávání. Myslím si, že máme opravdu mnohem lepší obrázek. Ještě jednou mnohokrát děkuji a přeji vám mnoho štěstí.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 Zbývá nám ještě hodinka a máme celou řadu témat. Nyní jsme u bodu číslo 28. Jedná se o stanovisko pro výbor ITRE o efektivní evropské strategii pro suroviny. Navrhovatel našeho stanoviska je pan Lange. A nyní mu dávám slovo. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Otázka surovinové bezpečnosti je otázkou, o které jsme již často diskutovali. A právě i zde v rozhovoru s panem japonským velvyslancem jsme se k tomu také vrátili a proto si myslím, že je více než nezbytné, abychom si zvážili a naplánovali konzistentní strategii. Na výboru ITRE se právě zpracovává zpráva z vlastního podnětu o k tématu surovinová strategie a komise 2. února předložila zprávu k surovinové strategii. Na nás je, abychom zde se na to ještě jednou podívali a podívali se na to, jaký význam má surovinová politika, či mohla mít surovinová politika v, v rámci obchodní politiky. A já chci říci, že jsem přesvědčen o tom, že význam surovin pro průmyslový vývoj v Evropské unii je něco, co musíme mít jakožto základ a na tomto základu musíme vystavět naši strategii. A zde eh, se nám eh, objevují dva pilíře. Ten první pilíř spočívá v tom, jakým způsobem budeme materiálně aplikovat takovou tu surovinovou strategii, tedy jakým způsobem si smlouvami zajistíme z dodávky surovin. K tomu patří i definice v tom smyslu, jakým způsobem chceme uzavírat smlouvy v této oblasti a jaké požadavky chceme mít v těch smlouvách. Musíme si tedy ujasnit, za jakých podmínek chceme a můžeme dosáhnout surovinové bezpečnosti. A druhá věc je zvážit si, s jakými zeměmi chceme eh, mít takovou surovinovou diplomaci. Ve stělení komise je uvedena zejména či pouze výhradně Afrika. A my bychom si měli ještě jednou velice dobře zvážit, kde jsou naše strategické zájmy. A další věc, důležité je si jasně uvědomit, že do, dodávky surovin nesnamená pouze vykořišťování surovin, tedy je zde důležitá sociální odpovědnost, zejména se to týká provozu dolů a rovněž pokynu ECD e v této oblasti, aby byly závazné. A další věc, měli bychom si zvážit, zda bychom při těžbě a obchodu se surovinami, eh, zda bychom se tedy měli zaměřit na to, jakým způsobem zacházet oligopoly a monopoly v této oblasti. A další věc, eh, rozvojová perspektiva pro země, které dodávají suroviny. nesmí zde vznikat podezření, že máme zájem pouze o ty suroviny a ne o rozvoj v těch zemích, kde se suroviny těží. Takže otázky přenosu technologií, posílení regionálních infrastruktur a posílení regionální ekonomické základny. To vše k tomu patří. A nad to mimo tyto dva pilíře jde rovněž o to, Ehm, zavést transparentnost v tom smyslu, jaká poptávka zde existuje v rámci surovin z naší strany a jaká nabídka existuje. A to by byly takové úvahy, které by se mohly odvíjet v rámci G8, G20. My bychom to z naší strany měli podpořit, abychom dokázali zavést transparentní postupy. To, byla, to byl můj krátký úvod a děkuji vám za pozornost. Milí kolegové, Surovinová strategie samozřejmě patří i do oblasti obchodní politiky, protože celá řada surovin pochází z třetích zemí mimo EU. A nyní máme možnost pomocí tohoto stanoviska něco změnit v této strategii. Proto je důležité, aby naše stanoviska bylo silné a získalo širokou podporu. Toto je první výměna názorů. Máme jasný časový harmonogram. Naši práci musíme dokončit do června. Tedy návrh stanoviska musíme mít do 23. května, hlasovat ve výboru budeme 21. června Tímto tedy zahajuji diskuzi. Jedná se o první představení tohoto stanoviska. A hlásí se poslanec z politické skupiny ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já s vámi naprosto sol myslím, je to velice významná záležitost. Je důležité, abychom se ke zprávě vyjádřili velice jasně protože toto je základ pro velkou část obchodu, který Evropa provozuje s e, zbytkem světa. Je jasné, abychom ukázali, že nemáme žádná práva na suroviny, které se nachází e, v ložiscích e, v jiné části světa. Jde nám o to, že my jsme ochotními nákupci. Musíme si tedy eh, ujasnit, co potřebujeme a musíme se zaměřit zejména na dobré vztahy. To není možné odvíjet na základu, aha, vy máte suroviny, takže my jsme vaši přáteli. Tímto způsobem k tomu přistupovat nejde. Musíme se jasně ujasnit, kdo je vlastníkem takovýchto surovin. Velice často jsme v minulosti byli svědky situace, kdy kolonialisté se odebrali do rozvojových zemí a tam došlo k zavedení mafiánských struktur a prostě um, jsme tyto země um, místnímu obyvatelstvu ty suroviny prostě sebrali. Je třeba tedy zohlednit i sociální odpovědnost, rozvoj ve třetích zemích. A samozřejmě se to týká podniků, kteří provozují obchod naším jménem. Na to je třeba se v naší zprávě zaměřit. Děkuji a není pan Murphy z politické skupiny GUE. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je dobré, že vedeme tuto diskuzi. Protože v současné době vidíme, že suroviny jsou prodávány za velice vysoké ceny, zejména. A nyní bych chtěl s ohledem na Čínu se zmínit o několika věcech. Jednak je to otázka spekulací, ale ono to souvisí s tím, co řekl pan komisař de Gucht. Komise předložila svůj dokument, tam i uznává úlohu spekulací a spekulantů. Momentálně zažíváme opravdu někdy nepoznanou, nepoznanou volatilitu cen. Má to dopady jak na země, kde se suroviny těží, tak samozřejmě i na Evropu. Potřebujeme jasná pravidla pro trhy. A na, nyní, když je vlastně splaskla eh, ta nemovitostní bublina, tak eh, se peníze přesouvají do surovin. Uh, je tedy důležité, abychom zajistili konec spekulací i na tomto trhu. Pak se tam jedná o ty ekologické aspekty, ekologické technologie. Dobře víme, že dochází již k novému imperialismu, zejména v Africe, který eh, právě je navázán na těžbu surovin, protože suroviny E, nejsou prospěchem pro místní obyvatelstvo. Ne, je to noční můrou, dochází tam k obrovskému vykeřišťování, dochází k válkám, kde se bojuje o tyto suroviny. Proto je důležité, abychom měli politiku, která zajistí, aby i místní obyvatelstvo mělo užitek z surovin, které se na místě těží a ne pouze ty velké nadnárodní společnosti, které tam tu těžbu provozují. Je důležité, aby se to tedy dostalo do vlastnictví veřejného sektoru. Komise se tedy obírá o, opírá o tři pilíře a my bychom se měli zejména zaměřit na ten třetí pilíř, na tu recyklaci. Protože v Evropě i neustá, i nadále mrháme velkým, promrháme velké množství surovin, které nerecyklujeme. A měli bychom se tedy měli více zaměřit na recyklaci, abychom nebyli natolik závislí na zdrojích surovin, z rozvojových zemí. Potřebujeme tedy pravidla pro celosvětový systém obchodování. Děkuji. Další řečník. Chtěl bych ještě jednou zde přivítat pana Murphyho v našem výboru. Jeho předchůdce Joe Higgins byl nyní zvolen do irského parlamentu. A proto jsme zde mohli na našem výboru přivítat nového člena, pana Paula Murphyho. Chtěl bych eh, se věnovat několika bodům, o kterých již hovořil sám pan Murphy. On si patrně myslí, že nárůst cen surovin souvisí pouze se spekulacemi. Ano, je možné na to takto nahlížet, ale většina odborníků si myslí, že to souvisí s nárůstem činnosti ve rozvojových zemích, zejména v Číně. Tam vlastně Čína nyní se snaží zavést tržní hospodářství, rozvíjí ho a samozřejmě se to týká miliard osob. Takže ten nárůst cen byl již před krizí a proto souvisí s poptávkou a ne se spekulacemi. Ono to svou má i svůj účel. Mnozí to využívají k tomu, aby tam investovali své peníze. Má to své i legitimní obchodně politické důvody. A pan Murphy dále řekl, že si myslí, že by se měly doly dostat do majetku státu, ale ve většině zemích to tak je. Ale je to záležitost těch zemí, kde se ty doly nachází. Tady přeci není možné se snažit předepisovat nějakému jinému státu určitou politiku. To je vlastně imperialismus. pokud něco takového tvrdíte, tak byste to navíc měl podložit argumenty. Není možné, aby Evropská unie oktrojovala určitý způsob chování třetím zemím. Jinak chci říci, že v zásadě stílím vaše přání v tom smyslu, abychom mnohem více recyklovali. Ale je to něco, o čem rozhodne trh. Vysoké ceny surovin povedou k tomu, že se budeme víc věnovat recyklování. Bylo velice zajímavé, jaké debaty jsme se vedli. Hovořilo se zde o tom, že někdo se ztratí, chce jet do Dublinu, pak někoho zastaví a ptá se jedno Iro, jak se tady dostanu do Dublinu, já to tady nebudu přednášet s irským akcentem. Ten i říká, kdybych já byl vámi, tak bych nevýjížděl odtud. To je tak trochu stanovisko mé země. Velké Británie. máme dlouhodobé obchodní vztahy se zeměmi Commonwealthu, zejména s Austrálií a s Kanadou. Ty mají obrovská ložiska nerostných surovin. A musím říci, a bolí mě to, že to takto musím říci, musím říci, že velké strany ve Spojeném království rovněž za vedení liberálních demokratů v posledních 20 letech tyto vztahy dostatečně nepěstovali. A myslím si, že toho budou ještě litovat. Ještě několik dalších komentářů k tomu, co zde bylo řečeno. Obchod, k tomu je třeba dobré vůle. Hovořilo se zde o tom, komu co patří. Takže to bylo takové měkčí vyjádření toho, co pak mnohem tvrdším způsobem řekl pan Murphy. Pan Berfi nám tedy ukázal, jaká je irský způsob nahlížení na věc. Ale dobrá, obchod je obchod. Další řečnice řekla, že je třeba se zaměřit na sociální odpovědnost. Já si myslím, že bychom zde neměli vést žádné vnitrobritské diskuze, říká pan předseda. O tom O té sociální odpovědnosti jsme hovořili a proto se k tomu chci věnovat, pane předsedo. O co tedy jde? Máte pocit, že bychom měli mít jakýsi černý seznam? Nebo nějaký pozitivní seznam pro dodavatele surovin? s ohledem na tato sociální kritéria? Pokud chcete zastávat tento postoj a realizovat ho, tak by to znamenalo, že členské země Evropské unie by prostě museli vydávat mnohem více peněz pro své nákupy nerostů. Chcete to takto? Ano, samozřejmě je možné to podpořit, bojovat za to, ale musíme si také jasně uvědomit, k jakým dopadům to povede. Je třeba ty věci pojmenovávat prostě tak, jak jsou. K čemu by to reálně vedlo, pokud bychom hájili takovéto názory? Než za, začnu se svými poznámkami, dovolte, abych eh, eh, vyslovil upřímnou soustav, protože já jsem četl jako dítě knihy Sherlocka Holmesa a vždycky se mě dotýkala situace viktoriánské Anglie a lituji, že doba eh, Commonwealthu pominula tak, jak jsme to zažívali v posledních letech. No, ale legrace stranou za naši frakci se věnuje eh, paní kolegyně Köstingerová tématu strategie v oblasti surovin a požádala mě, abych tady přednesl základní myšlenky. Říká, vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, čelíme problematice, která se týká nejen specifických oblastí evropského hospodářství, ale eh, širokých hospodářských odvětvích eh, v celé Evropě. Surovinová problematika je dalekosáhlý problém týkající se přímo různých trhů, jako energetický trh, trhy s surovinami, energetické trhy a potravinové trhy. V tomto kontextu nelze podceňovat situaci na, derivát, na trhu s deriváty v oblasti surovin, surovinových derivátů. V posledních letech byly takové trhy eh, vlastně objeveny kapitálovými investory eh, a eh, pro komisi to znamenalo, zjistili, že o 15 až 20 násobek se navýšila investice do této oblasti z 13 miliard eur až na 200 miliard eur. E, stejně tak je tady zajímavý přístup ve snaze stanovovat strop a možná, že by se o tom mohlo diskuzovat. Další heslo, které se stále objevuje v této souvislosti, je transparentnost. Jsem pro transparentnost, ale nesmí se to stát dvojsečnou zbraní. Více transparentnosti pro zajištění pro výrobce nesmí vést pro větší svobodu kapitálových investorů. Je třeba tady prostě zachovat úpravy a regule. Téma eh, které způsobuje problém nejenom evropské ekonomice, je export vzácných zemin. Eh, tady mm, prostě eh, to souvisí s tím, že byla řada dolů, vlastně zastavena byla tam činnost a objevily se nové Eh, domnívám se, že v takových případech, kdy vnitrostátní průmysl eh, je upřednostňován externímu průmysl, je cílem eh, k řešení dialog, protože ty vývozy eh, nebo omezení vývozu škodí především těm zemím, které na nich závisí. Eh, komise také hovoří o surovinových trzích pro potraviny a zemědělské produkty. Eh, specifikum těchto trhů spočívá v tom, že tyto trhy se nechovají jako běžné trhy, ale závisí na jiných faktorech, jako například na povětrnostní situaci. Tyto trhy jsou vystaveny velikým výkyvům a v této souvislosti eh, eh, připravuje paní Köstingerové eh, vlastně zátěž, vystaven, kterým se vystavené zemědělci jsou velké obavy tento problém je třeba brát vážně, protože 30 milionů pracovních jsou příležitostí s tím souvisí. Paní Köstingerová děkuje za spolupráci se, se spravodem a stínovými spravodaje a otevřená dialogu. Děkujeme. Má komise eventuálně něco, čím by chtěla přispět, prosím? Eh. Děkuji, pane předsedo. Pouze několik poznámek na úvod. Uh, I am from DG. Předám slovo kolegovi z Generálního ředitelství pro obchod, ale nejdříve bych se chtěl vyjádřit k těm komentářům. Recyklace, ano, to je zásadní. E, patří to také do oblasti efektivity zdrojů a recyklování je rovněž součástí mezinárodního obchodu. Vývozy odpadů to je také téma, kde často dochází k ilegálním transportům. I to je oblast recyklování, která má dopad na mezinárodní obchod. A není k otázce kolísání cen, derivátů a toho požadavku větší transparentnosti. Toto je samozřejmě téma, kde je zapotřebí stále silnější mezinárodní spolupráce. Není to něco, s čím se můžeme vypořádat na evropské úrovni. G20 se tím zabývá a to je přesně to správné fórum pro tuto otázku, které může eh, jasně odhadnout, jaký bude vývoj. Eh, my si myslíme, že že to bude i otázkou budoucích diskuzí právě tohoto fóra, tedy G20. A ještě další, poslední poslámka. Ve znělení ehm, jasně zminujeme Afriku. Je to příklad, na kterém jsme chtěli ukázat, že obchodní aspekty je třeba vidět i v globálnějším kontextu, aby docházelo k podporování rozvoje. A toto je oblast, kde Evropská unie rozhodně může nabídnout přidanou hodnotu ve svých vztazích s rozvojovými zeměmi. Sama Africká unie nyní pracuje na vývoji něčeho, co nazývá africkou vizí eh, těžby z nerostných surovin. A Nyní bych předal slovo kolegyni, ona zde vysvětlí její eh, obchodně specifické aspekty. Děkuji. Budu stručná. Děkuji vám za velice užitečné komentáře, které zde zazněly. Já bych se krátce k některým vrátila. Naprosto s vámi souhlasíme v tom, že se jedná o globální téma, že to tedy není pouze problém Evropské unie, že to má globální rozměr. Hovořili jste o rozvoji, to celé má celou řadu různých aspektů. My se tomu intenzivně věnujeme i v rámci OECD a G20. Chceme si ujasnit, jak je to celé propojeno. Nejedná se pouze o to, že někdo sudoví má, někdo ne, o chudé, bohaté. Jde o ekonomický růst, o celý ten řetězec tvorby hodnot a to je přesně to téma, kterému by se měl výbor věnovat. Vývoz vývozní omezení, to má obrovský dopad na ceny vzácných zemin. A další věc, byla jsem poprosena, abych byla stručná. Surovinová diplomacie se odvíjí na celé řadě různých grémí. Máme bilaterální dialogy, ale také se o to snažíme i v rámci OECD a nyní posíleně v rámci G20. To je velice důležité protože tam máme bohaté a chudé země, méně i více rozvinuté u jednoho stolu. Děkuji vám za komentáře. Děkuji předseda. Budeme mít i další příležitosti k tomu pro diskutovat toto téma, až nám pan navrhovatel předloží své stanovisko. A nyní jeho krátká, eh, krátký komentář. Děkuji za vaše podnětu, pokud jsem správně informovan tak veškeré členské státy a ratifikovaly Lisabonskou smlouvu i Spojené království a na tomto základě co nejrychleji předložím svou zprávu. Děkuji. Děkuji, předseda. A dostáváme se k bodu 21. A to jsou určitá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání některých opatření. Je to nařízení Omnibus, Omnibus 1, Děkuji mnohokrát. Vážený pane předsedo, milí kolegové, možná si dovolím krátké uvedení do tématu. V příštích měsících či v příštích letech se budeme zaobírat právními akty v přenesené, pra, přenesených pravoci, pravomocí a prováděcími ustanoveními v oblasti obchodní politiky. To všechno má veliký význam a řadu technických a právních otázek, ale odpověď na tuto otázku bude mít veliký dopad na propojení institucí na jedné straně a tím pádem také na obsah celé řady nařízení. Ku příkladu, dva velké příklady, to jsou nástroje pro obchod a GSP E, nejedná se tedy jenom o to, jak se budou chovat instituce mezi sebou, což se je velice napínavým tématem i po schválení Lisabonské smlouvy, ale konkrétně to znamená, že věcné otázky tím pádem bude nutno rozhodovat tímto způsobem. Otázka, která pro nás jako pro parlament je důležitá, je otázka, do jaké míry u důležitých rozhodnutí v oblasti mezinárodní politiky budeme zapojeni. Lisabonská smlouva eh, zavedla podstatné institucionální změny a jsme spolu, stali jsme se spolu legislativcem, spolu zákonodárcem. Toto bylo zásadní rozhodnutí smluvních stran, to znamená vlád, které stvrdili svým podpisem Lisabonskou smlouvu a nyní musí ve všech oblastech toto být eh, převedeno do praxe. Do jaké míry a kam až parlament chce jít, to musíme vyjasnit. Vím, že tady panují různé názory. To znamená, právní pozadí je zakotveno ve článcích 290 a 291 smlouvy o fungování Evropské unie. A sice tyto oba články rozlišují mezi právními akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty to nahrazuje rozhodnutí komitologická z roku 1999, která byla revidována v roce 2006. Zcela ironicky bych mohla říci, že jsme si tak zvykli na tuto komitologii a teď se tady mnoho věcí mění. Ale to budiš, to byla jenom taková moje vedlejší poznámka. Eh, u aktu v přenesené pravomoci, to znamená článek 290, může zákonodárce kontrolovat výkon komise a může je kontrolovat buď vznesením námitky a nebo právem na zrušení. A u prováděcích aktů se nacházíme ve článku 291, kde eh, se nepočítá se spolupůsobením rady a komise, eh, rady a parlamentu, promiňte, při provádění výkonů eh, pravomocí komise. Pouze členské státy mohou eh, vykonávat takovou kontrolu. Pro odpovídající kontrolní mechanismus je nezbytno vytvořit právní rámec, právní prostor. A e, Seilerova zpráva vytvořila takovýto prostor. A teď pro určitá ustanovení e, z těch jednotlivých 24 nařízení, která jsou obsažena v návrhu komise, je třeba rozhodnout, podle kterého článku chceme postupovat, 290 anebo 291 komise eh, navrhuje jít cestou aktu v přenesené pravomoci, to znamená aktivní účast parlamentu jenom pro dvě nařízení ze 24. Bude třeba přeskoumat, do jaké míry to skutečně odpovídá právní skutečnosti. Z hlediska institucionálního, jakož i obsahového významu návrhu nařízení a z hlediska konkrétního objemu nařízení, která je nutno přeskoumat, si musí parlament vyhradit nezbytnou dobu. Eh, prostě tady se skutečně bráním jako zpravodajka, ale myslím si, že to je konsensus, kterého jsme dosáhli v našem výboru Eh, já nechci, aby výbor byl pod časovou tísní. Chci, abychom skutečně mohli v klidu všechno toto přeskoumat a proto je tato zpráva tak důležitá. A tak, jak to bylo i v případě předešlé zprávy, těšila bych se prostě z jakýchkoliv podnětů kolegů a doufám, že budeme mít, doufejme, velice dobrou spolupráci se všemi stínovými zpravodaji z dalších politických skupin. Děkuji mnohokrát. Thank you. Since, uh... Děkuji. Já jsem stínovým zpravodajem za politickou skupinu socialistů a demokratů k tomuto tématu a proto bych chtěl nyní říct si několik slov o významu tohoto tématu. Je to tedy nařízení Omnibus, které se zde navrhuje. Jde o to, že 24 právních aktů má být sloučeno a přizpůsobeno Lisabonské smlouvě. S ohledem na uplatňování legislativních nařízení. Těch 24 těch právních aktů mají jednu věc společnou. Doposud nepodléhali komitologickému postupu veškeré tato nařízení měly své vlastní postupy. Sui generis. Tedy, buď za to byla odpovědná sama rada za provádění těchto nařízení, anebo řada, rada prováděla v této oblasti kontrolu provádění. Dobře víte, že po Lisobenské smlouvě má pouze komise právo provádět právní akty Unie na úrovni EU a členské státy mají kontrolní pravomoc, pokud zde existuje potřeba takovéto kontroly. Znamená to tedy, že Rada již nemá žádné kompetence ani jakožto exekutivní orgán, ani jako orgán kontrolní. Tedy pravomoce, které se tedy díkají prováděcí kompetence komise. Z tohoto pohledu je to tedy revoluce. Ale na druhou stranu, a zpravodajka to již zmínila, máme zde i otázku aktů v přenesené pravomoci. Před Lisabonskou smlouvou se zde nerozlišovalo. Akty v přenesené pravomoci byly určitým typem prováděcích aktů a pak existovaly určité specifické postupy pro tyto prováděcí akty ale to je v podstatě to, co odpovídá těm dnešním aktům v přenesené pravomoci. Proto je celá ta problematika velice komplexní. Spadá tam celá řada obchodních, eh, obchodní legislativy, například systém všeobecných preferencí, či nástroje pro ochranu obchodu, vše to tam spadá. Já to tady říkám pouze proto, abychom si ujasnili, jak závažný je tento návrh. Je tedy třeba, abychom dosáhli dohody s radou, abychom to mohli přijmout a e, dokud to přijato nebude, tak bude rada vykonávat kompetence, které jí podle Lisabonské smlouvy již v podstatě vůbec nepřísluší. Takže je to velice obtížná věc. Bude to asi dlouho trvat, protože je to mnohem velice komplexní a mnohobrstevné. A je třeba, abychom vyvinuli důvěryhodná kritéria, tak, abychom dokázali dobře rozlišovat eh, mezi akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty a abychom tedy eh, dobře zvolili oblasti, kde budou prováděcí akty. Je jasné, že rada se pouze nerada vzdá pravomocí, které doposud měla. A proto vycházím z toho, že rada se bude pravděpodobně v co nejvyšší možné míře bránit nějaké dohodě. Takže budeme muset jistým způsobem s radou bojovat protože dobrovolně rada se svých pravomocí nevzdá. Je to určitý, je to tedy legislativní aky, o které se, o které jde a je třeba to přizpůsobit Lisabonské smlouvě. Je to tedy velice důležité téma, paní zpravodajka to také vysvětlila, nadnesla ty nejdůležitější problémy, které se s tím pojí. Já bych chtěl pouze ještě jednou poukázat na význam tohoto tématu a upozornit vás na práci, kterou máme před sebou. A nyní má slovo pan Fjellner. Děkuji. Mě to strašlivě zajímá. Toto téma shledávám opravdu mimořádně zajímavým a mimořádně komplikovaným, protože my tady vlastně děláme něco, co se týká společné obchodní politiky a e, máme tady nařízení, která již platí dlouhou dobu, ve kterých postupně se definovaly různé stropy a paralelně tady vznikly e, některé další zásadní skutečnosti, které jsou s tím spojeny a Eh, například eh, ty nástroje na obranu obchodu, Trade Defense Instruments, tam je to rozhodovací eh, proces neuvěřitelně zvláštní a komplikovaný. Není to vlastně ani komitologie, ani něco jiného. Je to jakýsi hybrid. A asi bych měl mluvit švédsky, protože tlumočníkům patrně začne vadit, že hovořím jiným jazykem než svou mateřštinou. E, a děkuji, že jste správně vyložil můj nepřeložitelný výrok, pane předsedo. V tom výboru, pokud se zdržíte hlasování, e, tak je to vnímáno jako, že podporujete stanovisko komise, návrh komise. A my teď vlastně měníme rozhodovací postup, aniž bychom měnili podstatu těch věcí. A já se musím přiznat, že mně to připadá jako krok zpátky, e, protože e, některé věci se třeba hodně dotýkají zahraniční politiky. Je tomu tak, víme to všichni. A proto by se dalo hovořit o tom, zdali Eh, podle stávajících pravidel by tady měly existovat eh, buď teda ta akta v přenesené pravomoci nebo eh, prováděcí předpisy a to samé se týká dalších oblastí. Někdy třeba může tvrdit, že některé z těch věcí jsou technické, právní a že nemají politické důsledky. Rozhodovací postup například. Všichni víme, že se tady mění tento postup a zároveň se třeba e, uvalují tarify na e, lososa a tak dále. And that there is room for politics in there. Tady samozřejmě se také dělá politika i v těchto technických věcech. My se musíme podívat na nařízení GSP, ono je dobré, ale Eh, musíme zjistit, zdali to je nařízení, které, na které se dají vztahovat potom už eh, ty instituty o eh, delegovaných přenesených pravomocech a tak dále. A pan komisař včera řekl, že se nic neplánuje co do změny těch nástrojů pro obranu hospodářské a obchodní politiky. Takže já nevím na, přirozená reakce je, že vlastně by to měly být aktiv přenesené pravomoci, to je vždycky tak, ale ono se to dá těžko vždycky takto říct, protože to neodpovídá podstatě e, toho, kterého nástroje. Já nejsem dostatečně právně vzdělán, abych řekl, zdali se třeba u některých těch případů eh, to dá vyřešit eh, specifickými ustanoveními. Možná, že by třeba v jednání s radou mohl mít parlament i více pravomocí, než jenom přes ty eh, akta v přednesené pravomoci. Ale každopádně v některých oblastech měníme rozhodovací postup, aniž bychom měnili podstatu věci a pokud to tak bude, tak musíme být opatrní a nerozbít systém, který se tady prostě vyvíjel po určitou dobu v určité symbioze. Prostě já mám teď hlavu plnou zmatku a otázků, otázek e, a opravdu těch pár z nás, které to zajímá, bych vyzval, abychom by se v této oblasti pohybovali velmi obezřetně, velmi opatrně, abychom se zabývali i detaily. Předseda, děkuji. E, kolega Schulz. Ehm, děkuji, pane předsedo. Eh, souhlasím eh, s svými předřečníky i s vámi, pane předsedo, i eh, s paní zpravodajkou, že před, nám, před sebou máme velice komplikovanou oblast. proto budu stručný. Chci jenom říci, že my už se nacházíme v této etapě, protože zejména máme zkušenost s nástroji z politiky, kde už se zaměstnáváme touto otázkou komitologie a musíme prostě vidět, kam dospějeme. Na jedné straně souhlasím s tím, že bychom si měli skutečně vyhradit dostatek času ale na druhé straně třeba říci, že nemáme nekonečně mnoho času. Měli bychom brát sami sebe vážně a jasně ukázat, že eh, v rámci Lisabonské smlouvy eh, skutečně je třeba, abychom masivně prosazovali jako parlament naše práva. Tudíž se velice těším na spolupráci s titulostí nového zpravodaje. Máme tady několik otázek, paní Kristodovol a velice rád vám velice rád eh, bych, abychom prostě se radili mezi sebou také o aspektech, které vnesou další výbory k této otázce. Děkuji. Děkuji. Měli bychom se vyslechnout komisi. Paní Jorgensen. Thank you, Mr. I have pronounced your name yes, correctly. Indeed. <laughs> indeed. Thank you very much, Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říct, že komise je velice ráda, že může tento návrh Evropskému parlamentu předložit, že ho mohla předložit. Jak víte, eh, bylo to 7. března přijato, hodně dlouho eh, se na tom pracovalo, čekali jsme na výsledek jednání o horizontálním nařízení a o kontrole členskými státy a v kontextu této diskuze byla obchodní politika právě jedním z těch obtížnějších témat. Prostě jsme museli počkat, až to všechno proběhne, dřív, než eh, tedy budeme moci předložit návrh ohledně sladění hospodářské politiky a obchodní politiky. Toto je první ze dvou návrhů, jehož, jejíž cílem je e, vlastně naší politiku sladit s prováděcím rámcem pro akta v přenesené působnosti, tak jak to stanovuje smlouva. Jedná se o něco, co je velice důležité pro obchodní politiku a hned z několika důvodů. Asi to nemusím zdůrazňovat ale e, obchodní e, politika na tom byla jinak před přijetím Lisabonu, to se hodně změnilo. A za druhé, doposud obchodní politika byla do značné míry vyňata z uplatňování obecného pravidla kontroly komise a jejich e, prováděcích pravomocí. Tento návrh, který před vámi dnes leží, se týká obecných postupů, které se mohou objevit v souvislosti s obchodní legislativou. Takovými to postupy myslíme e, jiné postupy, než postupy, které jsou předmětem směrnice, e, pardon, rozhodnutí 99, takzvané komitologii. Takže e, komise v nové situaci umožněné Lisabonskou smlouvou. Byla předmětem určité diskuze, také v souvislosti s nařízením 198 a e, v důsledku toho byla přijato příslušné nařízení v únoru tohoto roku. Existují tady tedy horizontální pravidla a to sebou nese celou řadu nových postupů, vy jste se o některých z nich zmínil, pane předsedo, a jsou tady dva hlavní postupy, které mohou být pokryty návrhem komise. Jeden případ je, když komise přijme akt, ale rada může přijmout odlišný akt v nespecifikované eh, hůtě a v druhém případě komise tedy přijme návrh a e, o tom, e, ten je potom vnímán jako návrh odsouhlasený radou, pokud v určitém časovém limitu rada nepřijme jiné stanovisko tak v předchozím případě tomu tak nebylo a Eh, to bylo prostě obtížné eh, sladit s Lisabonskou smlouvou. Takže v tomto posledním návrhu komise také navrhuje sladit všechny nové postupy s nařízením 198 lomeno 11 a tam, kde to je vhodné, eh, se domníváme, že by bylo dobré sladit to také s rámcem pro uplatňování aktů v přenesené působnosti. Snažili jsme se také zohlednit požadavky ve článcích 290, 292 Lisabonské smlouvy. Snažili jsme se tedy v co e, nejlepší možné víře se e, odpichnout e, od standardní normy nařízení. Nemyslíme si, že by tedy v této chvíli měly instituce se zabývat samotným obsahem e, nařízení. Vím, že je obtížné se zabývat e, procedurálními věcmi a ne e, zároveň těmi záležitostmi, které se týkají samotného obsahu nařízení, ale myslíme si, že toto je, že je lepší postupovat tímto způsobem Jinak bychom mohli riskovat to, že některé ty věci budou platné prostě velmi dlouhou dobu, či ne do Eh, nedefinovatelnou dobu, takže proto se domnívá komise, že by v této fázi bylo dobré se zabývat pouze těmi procedurálními záležitostmi, přijmout rozhodnutí v této oblasti tak, abychom se eh, ujistili, že tyto právní normy jsou v souladu s novými požadavky, které na ně klade Lisabonská smlouva. A požadavky E, z článku 290 a 291 jsme důsledně aplikovali a implementace těchto kritérií nevede v tomto případě k řadě aktů v přenesené působnosti. E, tady e, se spíš jedná o nástroje pro obranu obchodu, tak jak jste se o tom také sám zmínil, pane předsedo. Takže ještě jednou bych odkázala na e, ten nadcházející návrh, takzvaný Omnibus 2, a v tom pak komise provede revizi veškeré legislativy, která je v současné době předmětem těch existujících horizontálních pravidel a v té věci, tam, kde to uznáme za vhodné, navrhneme změnit eh, tato eh, akta na akta v přenesené eh, působnosti, na aktiv přenesené působnosti. A budeme očekávat, že ten druhý návrh bude obsahovat mnohem více těchto aktů přenesené působnosti než ten stávající dnešní. Eh, doufáme, že tento druhý návrh bude před eh, komisí, eh, že bude komisí schválen v následujících měsících. A v neposlední řadě musíme také dbát na to, co bude znamenat implementace horizontálních pravidel pro stávající nařízení o obchodu. Tam je totiž uvedený specifický postup pro otázku antidumpingu a myslíme si, že toto se připojí k té, e, tomu standardnímu postupu. Abychom toto zohlednili, tak komise zde navrhuje e, určité určitou úpravu těch časových lhůt, především v těch komplexních případech, tam, kde to bude odůvodnitelné. Legal certainty for operators. Uh, let me close by saying two things, and this is more of a practice. A teď ještě dvě takové praktičtější záležitosti. Za prvé, v rámci DG Trade eh, máme eh, prostě eh, jednotku specificky zodpovědnou za tento návrh a také velmi úzce spolupracujeme s vašimi složkami. Hlavním mým zástupcem je Colin Brown, která zde vedle mne sedí a jsme připraveni se setkat i s vámi, s vašimi kolegy, eh, s spravodajem, se stínovými spravodaji, pokud by chtěli eh, se o některých těch aspektech eh, pobavit s námi. Za druhé, to je také praktická připomínka, abychom usnadnili práci k této věci Eh, tak jsme neformálně eh, připravili návrhy eh, těch 24 nařízení, kde vlastně dochází, těch úprav ve 24 případech nařízení, kde dochází ke změnám. A teď už jenom závěrem eh, zopakuji, že se těšíme, eh, že budeme s vámi moci spolupracovat na této důležité záležitosti. Děkuji za tento návrh a také za ten neoficiální dokument, který je pro nás nepochybně velmi důležitý, abychom ty věci mohli srovnat stávající situaci a navržené změny. Prosím, ještě nějaké další připomínky? Budu stručná. Nejdříve chci poděkovat všem kolegům a také komisi za tyto první poznámky. Samozřejmě je jasné, že je vždy obtížné během závodu si vyměňovat koně, ale nic jiného nám nezbývá. Budeme to prostě muset učinit. A proto budeme muset tedy ověřit za těchto změněných podmínek, kdo má jaké kompetence a jakým způsobem je možné, abychom tam měli co nejvíce kontinuity, ale zároveň co nejvíce nutných změn. Já si myslím, že to není nemožné. Problém u těch veškerých eh, otázek obchodní politiky je totiž samozřejmě je tam zahraničně politický aspekt, jak to říkal Christoph Jelner, ale je tam také hospodářsko-politický aspekt. A naše kompetence v těchto dvou oblastech jsou samozřejmě různé a to sebou nese to, že veškeré ty postupy sui generis existovaly a že jich bylo tolik. Eh, toto nějakým způsobem uspořádat, je nutné. A proto děkuji rovněž také za nabídku DG pro obchod, protože sami bychom eh, jak si nepřipadli na myšlenku, že generální ředitelství je za to odpovědné, my bychom asi hledali nějaké jiné ředitelství, které je za to odpovědné, ale děkuji za nabídku spolupráce. Já ráda této nabídky využiji. A ještě dvě poznámky. Nemyslím si, že tato zpráva směřuje do minulosti. Já si myslím, že je nasměrována směrem do budoucnosti. Máme prostě změněné podmínky okolnosti a musíme jednat ve smyslu budoucnosti. A další věc, kterou jsem někde četla, že když je příliš mnoho politiky, tak to není dobré. Jinými slovy, když není možné to ospravedlnit eh, věcně, tak je třeba to udělat politicky. A my prostě jsme odpovědní a činní právě v této oblasti. Thank you. Uh, eh, calendar we expect to have... Uh... Děkuji. Takže návrh zprávy 23, bude eh, zkoumat 23. a 24. května a možná ještě před eh, letní pauzou se posuneme v téhle věci dál. Nemusím zdůrazňovat význam tohoto tématu a teď tedy politické frakce vyzývám, aby jmenovali své stínové zpravodaje. Tak, pokud byste dovolili, tak bych eh, ještě změnil trochu pořad bodů na pořadu jednání. Potřebujeme ještě vyřešit bod 18 před eh, polední pauzou. Jedná se o doporučení Rady a komise eh, k nové dohodě EU-Rusko. Příslušný výbor je AFET, eh, my máme stanovisko, navrhovatelkou je Inéze Vajdere, která sedí tedy přede mnou a já jí tímto dávám slovo. Uh, thank you very much, Chair. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jak víte, Rusko eh, bylo a je důležitým partnerem Evropské unie, přestože naše eh, názory a hodnoty nebyly vždy totožné. Dohoda, eh, která byla základem partnerství mezi Unií a Ruskem od roku 1997 je již zastaralá. Je tady celá řada otázek, které je třeba vzít v úvahu, znovu zhodnotit eh, pokrok a situaci tak, aby se zlepšily obchodní vztahy a aby partnerství bylo pevnější, aby tady do budoucna vznikla možnost uzavřít dohodu o volném obchodu a také prosazovat další demokratizaci Ruské federace. Rusko provedlo některé pozitivní kroky, eh, prezident Medvěděv má v úmyslu nepochybně modernizovat zemi. Ráda jsem slyšela, že v těchto dnech eh, bylo také dosaženo pokroku eh, ohledně přistoupení Ruska k Světové obchodní organizace. Já doufám, že nám naši ruští kolegové budou v tomto směru moc poskytnout další podrobnosti. Partnerství pro modernizaci představuje slibnou změnu v bilaterálních vztazích a přijetí praktičtějšího eh, způsobu jednání. Nicméně to nestačí pro zajištění implementace reform. Je to dobrý začátek nového e, typu dohody o partnerství. Já se domnívám, že nová dohoda o partnerství musí být explicitní ve svých záměrech, cílech a kritériích, pokud chceme opravdu bránit strategické zájmy Evropské unie a jejich občanů. A pokud chceme, aby Rusko a Unie e, měly mezi mezi sebou vzájemně obohacující partnerství. Dohoda o obchodu a investicích a další reformy, e, které by měly potírat <clears throat> ochranářskou politiku a korupci, e, to jsou e, důležitá témata. Pak je tady samozřejmě kontraproduktivní celní unie s Běloruskem a Kazachstánem. To je politování hodné a unie by v těchto věcech měla i nadále sledovat své zájmy. Budeme se držet svých cílů, například do dohody zapracovat právně závaznou kapitulu o e, obchodu a e, investicích e, s režimem řešení sporů. 75 přímých investic v Rusku pochází ze zemí Evropské Evropské unie. V roce 2008 jsme investovali 25 miliard eh, euro v Rusku, zatímco do Rusko eh, do evropských eh, zemí investovali 2 miliardy eur. Je třeba samozřejmě, aby Rusko zajistilo maximální ochranu a příznivé podmínky pro naše zájmy v zemi. Já tedy plně podporuji pevné stanovisko komise během těchto jednání. Za druhé, nemůžeme opomíjet otázku lidských práv a e, dodržování zásad právního státu. To jsou věci, které bylo v posledních letech e, možno vnímat jako opomíjené v Rusko e, progresivní obchod nemůže být implementován, pokud by tady nebylo respektováno právo na svobodu projevu, nebyly dodržovány prostě e, práva a e, právní normy v oblasti držení nemovitostí a tak dále. Děkuji, předseda. Máte tedy ve svých složkách návrh e, stanoviska. Prosím, pane kolego. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl eh, poděkovat paní navrhovatelce stanoviska za návrh stanoviska, které vypracováváme pro výbor AFET. Nyní eh, se hovoří a jedná o nové dohodě mezi EU a Ruskem. Je vidět, že na obou stranách existuje politická vůle k tomu, aby zde došlo k posílení vzájemné důvěry. A myslím si, že pro nás eh, bude pouze výhodou, když budeme otevření vůči partnerovi, který opravdu je velice závažný s ohledem na obchodní vztahu. Pro nás je Rusko třetí největší obchodní partner po USA a Číně. Je to také velice důležitá eh, rychle se rozvíjící ekonomika, která potřebuje technologie z EU a z EU zase opětovně potřebuje zejména nerovné suroviny z Ruska. Tedy mám zde na mysli otázku ruských nerostních surovin. A neměli bychom zapomínat, že je důležitá také oblast spolupráce v oblasti energetiky. To by mělo být centrální elementem takováto dohoda. Evropská unie spotřebovává většinu energii z Ruska a Rusko je největším dodavatelem energie pro Evropskou unii. Máme zde tedy situaci vzájemné závislosti a myslím si, že to hovoří proto, abychom, že, že třeba se chránit před tím, aby nedocházelo ke svévolnému přerušování dodávek, například plynu či elektrického proudu. Ruská federace a EU tyto dva bloky, dvě země samozřejmě nepojí pouze ekonomické a obchodní vztahy. Ta dohoda má mnohem ctižádostivější cíle než dohoda o partnerství a spolupráci. Od roku 2003, od samitu v Petrohradu, zde došlo k, k otevření dveří pro obšírnější spolupráci v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání. A dále chci říci, že Rusko potřebuje EU, ale EU rovněž potřebuje Rusko a já jsem zvědav na komentáře dalších kolegů. Hlásí někdo slovo? Prosím, Helmut Scholz za GUE. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat navrhovatelce za tento první e, text e, stanoviska. Myslím, že to je opravdu důležité, velmi důležité téma, protože ta nová dohoda E, jak to také e, bylo zdůrazněno tady kolegou, e, se bude týkat už praktického vztahu mezi Ruskou federací a Unií. A proto prostě musíme vzít v úvahu, že tady jsou společné zájmy, vzájemné zájmy, které se musí zohlednit. Takže nic se nesmí dít na úkor občanů Ruska v souvislosti s našimi zájmy a obráceně Ruska také musí vzít v úvahu zájmy občanů Unie. A e, v tomto směru bych si dovolil pak ještě připojit nějaké další svoje myšlenky Eh, samozřejmě i z našeho pohledu, z pohledu našeho výboru, eh, že bychom to trošičku rozvedli, eh, ten obecnější přístup výboru AFET a my můžeme být trochu konkrétnější. A kladu si otázku, zda bychom měli podporovat Ruskou federaci, aby přistoupila k dohodě akta, poté co bude dokončena. Tímto způsobem by samozřejmě e, jsme měli zájem a mohli mít zájem o větší spolupráci v oblasti energetiky a životního prostředí. To jsme také zdůraznili v jiných zprávách našeho výboru. Měli bychom do této dohody s Ruskou federací zapracovat i tyto e, prvky. A jsem samozřejmě připraven s navrhovatelkou těsně spolupracovat. Děkuji. A teď za komisi Zvendáre Zemakovský. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příspěvky a za návrh stanoviska, který jsme si přečetli s velkým zájmem. Dovolte pár obecnějších poznámek a pak několik konkrétnějších připomínek. Bylo tady správně zdůrazněno, že vztahy, eh, obchodní a hospodářské vztahy jsou velmi těsné Eh, my jsme druhým eh, největším a Rusko naším eh, třetím největším partnerem a je tedy i třeba dále postupovat v integraci pro výhodné výsledky pro obě strany. My teď přehodnocujeme své vztahy s Ruskem. Jednání s VTO se blíží k závěru ohledně přistoupení Ruska a pak jde také samozřejmě o aktualizaci stávající dohody o hospodářské a obchodní spolupráci. I tam dochází k nějakým drobným zlepšením a e, pokroku. A e, Rusko také e, si uvědomuje, že my získáváme větší prostor na ruském trhu. Myslím si, že to je velice aktuální, že tady teď přichází e, Evropský parlament s tímto stanoviskem k vztahům e, mezi Unii a Ruskem a e, samozřejmě tím, že by tam bylo i více o, té obchodní, o těch obchodních aspektech, tak by to bylo velice, velice užitečné. Dovolte ještě pár poznámek k vztahům mezi Ruskem a Unií v oblasti obchodu. Nejprve ta obecná ustanovení. E, většina e, tedy e, opatření přijatých Ruskem se týkají tzv. krize z roku 2008 a především se jedná o dovozní přirážky a další opatření, což samozřejmě výrazně zhoršilo situaci pro naše vývozce. Tato opatření i nadále op pokračují. Chci ještě říct, že vytvoření celní unie mezi Ruskem, Kazachstánem a Běloruskem situaci také zhoršilo, protože tady vlastně ta dopatři, dos, dočasná opatření se ještě dále eh, protahují a platí. Celkově řečeno mohu říct, že vytvoření celní unie z hlediska obchodu a e, investic e, to e, situaci výrazně zhoršilo. To stávající nepoměr v našich obchodních vztazích s Ruskem je něco, co musíme řešit a to je v zájmu obou stran, ale především v zájmu Unie. Nejpraktičtější způsob, jak tuto věc realizovat, je E, dostat Rusy co nejdříve do VTO, to je zřejmé, a za druhé dopracovat ještě do nové dohody výrazná ustanovení o obchodu a investic financích. Moje kolegyně Ruta Janovská má na starosti právě otázku přistoupení Ruska k VTO, takže na vaše případné specifické dotazy v této věci může odpovědět, ale já bych k tomu ještě řekl pár obecnějších připomínek. V tuto chvíli jsme velice blízko, doufejme, předseda přerušuje. Mohl byste být stručnější, nemáme dost času. Řečník. Eh, k tomu přistoupení VTO. Tady jsou dvě věci, které se eh, týkají především eh, investičních pobídek v automobilovém sektoru. To je velice důležité pro exportéry z Unie a výrobce automobilů v Unii. My jsme přišli s jednotným postojem ze strany Unie, protože zase musíme zohlednit nejrůznější evropské zájmy. A už jsme tedy v závěrečné fázi eh, jednání o přistoupení eh, Ruska k VTO. Doufejme, že tohle všechno se bude moci odehrát eh, v tomto roce. Rusko zůstává politicky oddáno myšlence přistoupení. Druhá věc je také důležitá, implementace e, s těmi e, sanitárními a fitosanitárními opatřeními ze strany Ruska po přistoupení k VTO bude situace jiná, což je velice důležité pro naše e, subjekty. Takže technická práce dobře pokračuje Eh, všechno závisí na těch zbývajících eh, otázkách a zdali bude tedy politická vůle na ruské straně to všechno ukončit v letošním roce. A teď k té politické dohodě. Chci to zdůraznit. My jsme zahájili jednání v červenci 2008 a během prvních dvou let se prakticky vůbec nic nestalo ohledně antidumpingových opatření ve všech oblastech, která byla, které byly zajímavé pro ruskou stranu eh, tam se věci posunuly eh, hodně kupředu, zatímco o obchodu a investic, což zase zajímá nás, tam se prakticky nic nehnulo. Teď máme tedy ty horizontální ustanovení, máme určitý návrh, se kterým vycházíme na světlo a který chceme prodiskutovat. Je tady tedy drobný pokrok, jak jsem se zmínil z kraje, ale zdali se Rusové posunou v těchto zásadních věcech, to zatím skutečně nevíme. A závěrem bych chtěl říct, že z našeho pohledu na věc je zásadní, aby ta ustanovení o obchodu a investicích byla dopracována a stala se součástí nové dohody, protože je to naprosto zásadní pro to, abychom tady měli vyváženější situaci. Děkuji za pozornost. Předseda, já děkuji vám paní předkladatelka něco závěrem? Ano, e, děkuji, pane kolego, děkuji všem za e, připomínky a za velmi obsažné e, vysvětlení ze strany komise. Chci říct, že sedm minut na takhle zásadní otázku, která se týká našeho strategického partnera, to opravdu není mnoho. Takže já doufám, že budeme moci o, tyto, o těchto věcech diskutovat více dopodrobna příště. Všechno jsem vzala v potaz, děkuji předseda, e, takže naše stanovisko bude předloženo AFETu, pozměňovací návrhy do 6 večer e, do 20. dubna 18 hodin a budeme se této zprávě věnovat na našem příštím zasedání. Děkuji tlumočníkům, říká pan předseda laskavě za to, že zůstali pozdě, do další dobu a děkuji všem. Sejdeme se zde 15 hodin přesně, protože máme slyšení o Mercosuru. You, right? Yes. You want to keep those documents?